Dobré odpoledne, milí kolegové, vítám vás všechny. Usaďte se nám, prosím, tak abychom mohli začít. Thursdays, attend... Čtvrteční docházka nepředčí rekordy, ani v pondělky to není nějaké výjimečné, ale máme pádný důvod, abychom se pustili do práce. A ten program je dost nabitý. Jako první bod máme přijetí pořadu jednání. Jsou vůči němu jakési námitky, tak jak to vidíte. Pokud ne, je tímto přijat. V jazykovém profilu máme všechny jazyky, kromě irské gelštiny, lotyštiny, litevštiny a finštiny. A nyní máme sdělení týkající se eh, aktu přenesené pravomoci, výsledek písemného řízení z 2. prosince letošního roku zní v tom smyslu. Koordinátoři se dohodli většinově vyslat dopis radě a komisi, v němž budou informovat o nové lhůtě pro přeskum, totiž dodatečné dva měsíce eh, ve vztahu k aktům přenesené pravomoci a druhé příloze týkající se asilu, migrace a integračního fondu. A co se týče aktu implementačních, tak tam jsme obdrželi 26. listopadu eh, dva eh, tyto dokumenty ve vztahu k informačním systémům. Databáze Europolu a Interpolu, tam byli členové informování eh, newsletterem, tedy informačním biltem 29. A lhůta byla nastavena na zítřek 10. prosince do zítra, do zítřejšího poledne. Tolik tedy, co se týče sdělení a nyní už první tématický bod s rozpravou dnes odpoledne a totiž eh, Evropský eh, úřad pro eh, ochranu údajů EDPB Evropský sbor pro ochranu osobních údajů a máme zde paní Andreu Jelínek, předsedkyni EDPB pro Evropu, která nás seznámí s úkoly a činností. Jak víte, ona je zodpovědná jak za uh, funkce, um, tedy úkoly tohoto ústavu, který nahradil tradiční um, tradiční pracovní skupinu dle článku 29. Nyní zde máme tento sbor a vítáme tuto novou instituci. Tedy my paní doktorce Jelinkové děkujeme, že se k nám odebrala, že jsem přišla na naši půdu a e, s potěšením si vyslechneme vaši prezentaci a dáme prostor i diskutujícím a řečníci nechce hlásí. Dám vám, co se týče času, přibližně 10 minut, tak 10 až 12 minut, pokud to zvládnete. Tak, abychom hned poté se mohli pustit do dalších legislativních záležitostí a posléze proběhne i Eh, diskuse eh, s paní Johansenovou. To bude v 15.45 naše nová komisařka. A abychom vše zvládli, budeme se muset držet našeho harmonogramu. Tedy budeme muset, muset tento bod uzavřít ve tři čtvrtě na čtyři. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za milé pozvání, děkuji rovněž všem členům tohoto výboru za pozvání. Mám nyní tu čest seznámit vás se sborem pro ochranu osobních údajů. Nejdříve vám řeknu, oč se zde jedná. EDPB je jedna nezávislý evropský orgán, který přispívá k důslednému prosazování pravidel v celé EU v této oblasti a zároveň prosazuje spolupráci eh, národních a nadnárodních orgánů. Máme na unijní úrovni dva orgány, které odpovídají za tuto problematiku. Musíme tedy rozlišovat mezi eh, tím, kdo eh, spravuje kontrolu nad ochranu údajů a já e, zde vzdávám hold panu Komorovskému za EDPS. A všichni víme, e, že musíme spolupracovat. Evropský sbor byl vytvořen v rámci e, nařízení o ochraně údajů a musíme důsledně prosazovat ochranu údajů, která se týká datových subjektů, veřejných orgánů, podnikatelů i občanů. Našimi členy jsou národní úřady pro ochranu údajů, EU a rovněž i Evropského hospodářského prostoru. Komise rovněž má právo se účastnit našich zasedání a vyjádřit svůj názor. Evropský um, Nařízený orgán je nejen členem, ale rovněž s námi přímo spolupracuje. Důležité je uvědomit si, že e, nejsme odvolacím orgánem pro národní e, členy, ani sami o sobě nemáme regulatorní úkoly v rámci regulatorního rámce, ani nemůžeme žádným způsobem nahrazovat národní úřady. Eh, máme eh, rovněž možnost eh, spíše pomáhat při stanovování. Na druhé straně nejsme odvolacím orgánem a i národní orgány musí spolehat na národní soudy. Nemonitorujeme žádným způsobem národní legislativní situaci, to přísluší Evropské komisi, která příští rok poskytne vyhodnocení situace v tomto odvětví a my budeme jedním z přispěvatelů. Co je tedy naším posláním? Posláním je D PB je vlastně trojí. Jednak obecně poskytovat určité nasměrování, informovat, poskytovat všem zainteresovaným stranám možnost důsledně a soustavně vykládat legislativu. Pak rovněž máme poradenskou úlohu v rámci Evropského společenství týkající se nové legislativy, prosazování i aktů v přenesené pravomoci. E, rovněž se snažíme zjišťovat e, jakékoliv nedůslednosti. E, zejména tedy naše poradenství se týká situací, kdy máme legislativu, která se přímo týká práv datových subjektů, případně souvislosti se situací v ochraně údajů ve třetí zemi. Jak už jsem vám řekla, eh, zabýváme se těmi guidelines, těmi vodínky, vodítky. Máme jednak 29 těchto guidelines, které jsme už eh, podpořili a ostatní jsme i sami přijali. Eh, zabýváme se jim na všech stádích. Jednak přijímáme návrhy takovýchto doporučení a pět už bylo finalizováno, tři u tří probíhá veřejná konzultace. Nyní nejkontroverznější záležitost, či mm, záležitost, která je středem zájmu, tedy zjištění týkající se konsistentnosti. E, eh, e, eh, e, eh, D, Pb může přijímat závazná rozhodnutí v odpovědi na otázky národních orgánů. A případně sporů mezi různými národními regulatorními orgány, které spolupracují v přeshraničních případech, budeme to my, kdo to bude řešit jakýmsi závazným rozhodnutím. Dosud nic takového neexistovalo. A pak stanoviska u určitých tématů, témat se eh, vyskytuje záležitost, která nemůže být vyřešena, dokud evropská úroveň nebyla konzultována. A kde bude stanovisko EDPB závazné, například kodex chování, certifikace a dopadové studie ochrany údajů u A seznamu. Zatím jsme už doposud přijali 140 takovýchto zjištění konzistentnosti. Zároveň i Máme poradenskou úlohu Evropské komise, tady jsou příklady. Například tabulka eh, adekvátnosti mezi, v dohodě mezi EU a Japonském, pak nařízení o elektronickém soukromí, tam hovoříme o tom štítu, eh, vydali jsme stanovisko a eh, navíc ještě jde o fatku, kde jsme se vyjádřili a tak dále a navíc se zabýváme vyhodnocením GDPR. Prosazování eh, GDPR, tedy pravidel eh, tam vlastně máme dozorčí orgány, které to musí prosazovat. A já vám vysvětlím, kde my v tom figurujeme. Eh, tím, že vstoupila v platnost eh, GDPR, GDPR, tak eh, se zvýšila oblast působnosti a zároveň hrozí eh, těm, kteří to porušují, peněžitý trest až 20 tisíc eur. My orgány pro ochranu údajů můžeme ale vydávat i e, varování e, či napomenutí, či dokonce i zákazy zpracovávání osobních údajů. Ale musí zároveň existovat i ten národní protějšek. U zpracovávání osobních údajů u zemí hospodářského prostoru nabízíme jakési pojítko mezi Eh, národním orgánem a tou centrálem. Eh, čili zavádíme ten mechanismus jednotného kontaktu, one-stop shop, určitě ho znáte, určitě víte, v čem ten mechanismus spočívá. V přeshraničních případech musí supervizoři, tedy dozorčí orgány, provést šetření, jak do sebe zapadají národní pravidla a jak jsou dodržována. Pak máme tu rozhodující, ten rozhodující orgán a tam se bude konat další fáze jednání. Jakmile je dokončena fáze šetření, pak je návrh rozhodnutí předán a pokud tam nejsou námitky, tak ta dotčená, ten dotčený kontrolní orgán je ve fázi spolupráce a má povinnost to akceptovat. Jak vidíte, mechanismus konzistentnosti EDPB je spuštěn pouze pokud máme námitku a vzniká spor. Pak budeme orgánem pro řešení sporů a vydáme závazné rozhodnutí v té konkrétní záležitosti. Pak kontrolní orgány musí zapracovat naše rozhodnutí do svého finálního rozhodnutí, se kterým se obracejí na strany. Což znamená, že prosazování samo bude v, na, na národní úrovni a my se do toho vložíme pouze v případě sporu. Mechanismus jednoho eh, kontaktního bodu je jasným vylepšením, protože tím pádem má eh, ten kontrolní orgán jedno kontaktní místo, nikoli 1,30 a dozorčí orgány musí zajištit důsledné prosazování pravidel a díky tomu dostane každý podnikatel i v přeshraničním případě jedno finální rozhodnutí nezávisle na počtu dotčených orgánů, mm, které se zabývají kontrolou úřadu. Máme 166 případů, přeshraničních případů v rejstříku IMI. To jsou údaje ze 4. prosince. Eh, a pak 470 přeshraničních případů, 74 už se dostali do, do fáze, finální fáze a mají finální rozhodnutí. Abychom dokázali řešit přeshraniční případy, máme platformu IMI, e která původně nevznikla eh, z důvodu, abychom mohli fungovat my, tedy EDPB. To je eh, informační systém pro vnitřní trh a původně šlo o čistou výměnu informací. Ale měli jsme příležitost toho systému využít, připojit se a nechat si tento systém přizpůsobit i pro nás. E, tam tedy máme komunikační nástroj, ale nic, co by zasahovalo do těch postupů, které se týkají má nás. E, záležitost je eskalována a dostává se k nám pouze vzniká-li spor. Jinak my sledujeme pouze zachovávání důslednosti a konzistentnosti v rámci IMI. Jak víte, my už jsme to zveřejnili na začátku roku. Vypracovali jsme velice nosný a e, robustní plán práce až do konce příštího roku. Máme rovněž důležitý úkol na úrovni E DPB a v něm jsme přijali více než 12 principů, které umožní lépe pochopit konzistentnost výkladu eh, ochrany údajů a budeme jej neustále obohacovat stanovisky. První velký nějaký test už byl úspěšný. Nyní tedy přecházíme do fáze přijímání stanovisek v rámci například, které budou posuzovat standardní um, dohody, um, kontrakty tak, aby například přenos osobních údajů v rámci smluvních vztahů mohl probíhat konzistentně. Rozhodně máme co dělat i v případě nástrojů zodpovědnosti, například kodexu chování budeme i nadále sehrávat významnou úlohu pro Evropskou komisi a každodenně se snažíme proaktivně přispívat k mezinárodní diskusi o ochraně údajů a pomáhat všem orgánům ochrany údajů eh, ve všech státech světa, protože si uvědomujeme, že ochrana údajů je nyní eh, prioritní. Ochrana údajů je záležitostí všech a všude se o ní diskutuje. Tady vidíte, jak roste význam zákonodárství v této oblasti. Nyní už máme přes 100 zemí na celém světě, které už prosadili legislativu v oblasti ochrany soukromí či ochrany osobních údajů. EDPB je pro další konvergenci těchto systémů. Rádi bychom zavedli či podpořili určitý stupeň porovnatelnosti a konzistentnosti tak, aby to prospívalo i našim podnikatelům, aby to obohacovalo i důvěru uživatelů v to, že jsou jejich údaje chráněny. GDPR se snaží působit horizontálně a zajistit i individuální práva e, a právě v oblastech, kde mezinárodní orgány často sehrávají referenční hodnotu a my se snažíme, aby právě evropské vysoké standardy byly referenční, byly vzorem. Abychom si ale poradili s pracovní zátěží a se všemi výzvami, se setkáváme jedenáctkrát ročně v Bruselu a i e, máme pracovní skupiny, které se vždy sejdou před naším plenárním zasedáním. E, za poslední rok a půl se odehrálo více než 100 schůzek expertů a vše bude fungovat dobře, pouze budeme-li mít k dispozici ty správné zdroje, zejména když si uvědomíme, že právně ervidovští legislátoři považují eh, upscaling systému, například vízového systému, šengenského systému, systému informování o trestním rejstříku či schvalování um, cestování jako něco, co přísluší i nám, což znamená práci navíc. Budeme navíc monitorovat jakékoliv dodatečné úkoly, které nám budou přiděleny možná v kontextu i budoucí úpravy elektronického soukromí. Sekretariat podporuje ehm, naši správní radu logisticky, administrativně a zároveň se jedná o komunikační úzel, mezi eh, různými eh, jednotkami i externě. Eh, rozpočet na rok 2020 byl navýšen a já bych chtěla v této souvislosti poděkovat právě členům tohoto výboru v průběhu vyjednávání. A závěrem bych řekla, že evropský orgán našeho typu, tedy EDPB a i ten supervizor nyní spolupracují velice strukturovaným způsobem, protože se snažíme dosáhnout společného cíle chránit osobní údaje Evropanů a zároveň posílit evropské eh, kompetence, které zapadnou do těch národních. Je to náročný úkol a potřebujeme odpovídající zdroje, pokud máme být úspěšní. Jako regulatorní orgán připadají nám legislatorní orgány klíčové a domníváme se, že EU eh, se správně zavázala eh, chránit práva v oblasti ochrany údajů. Děkuji za pozornost. Janinek. Děkujeme vám, paní Jelinková. Ředitelka orgánu EDPB. A jsme nesmírně rádi, že vám, že nám váš úřad mohl předložit takový přehled této nesmírně důležité nové oblasti, která se stala realitou právě díky nařízení o ochraně dat, které bylo přijato. Je to vlastně součást celého balíčku pro tuto problematiku, kterému jsme se věnovali v průběhu let 2009-2014 ve volebním období a nakonec se nám povedlo v roce 2016 to prosadit. Já jsem řekla paní doktorce Jelinkové, že její jméno samozřejmě je nám známé, nám těm, kteří máme za sebou právní školení, těm, kteří máme nějaké zkušenosti v oblasti právní činy, protože, pa, protože i váš syn, pan Walter Jelínek, byl tak nesmírně vlivným článkem při budování evropského veřejného veřejné legislativy v oblasti veřejného práva německého i rakouského práva. No a Walter Jelínek připravoval Weimarskou ústavu. Připomínáme si z té výročí v roce 1919, 2019 jsme si připomněli z té výročí. A zároveň měl vliv v určitém E, smyslu i na ústavu rakouskou a českou. Takže vám děkujeme za tuto prezentaci a nyní zahajuji diskuzi. Já myslím, že každá politická frakce by měla mít možnost vystoupit. Takže za EPP, prosím, pan Fos, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rovněž vám srdečně děkuji, paní doktorko Jelínková, že jste nám k dispozici. Já mám v podstatě tři krátké otázky. Za prvé, z vašeho pohledu existuje už něco, kde byste měla pocit, že u té u toho základního nařízení máme ještě něco, co bychom měli dohánět, co tam schází? Za druhé, sice jste naznačila, že hovoříte o těch standardních kodexech chování, že se jimi máte zabývat, ale co jsem tam neslyšel, je zda snad už máte i určitý vzorec, určitý rámec pro závazná korporátní pravidla chování, tak aby jste zjednodušili, usnadnili život národním orgánu, aby skutečně mohli být konzistentnější a prostě to jenom odsouhlasit. A třetí otázka. Vaše grémium pracuje pouze s tím, že se zabývá základními legislativními akty v ochraně údajů, anebo i inovujete? Máte v úmyslu řešit i ty otazníky, které se nabízejí? Tedy zda čistě pouze hájíte to, co už je z pohledu fundamentálního práva, anebo si kládete i otázky, jak lze dosáhnout určitých cílů, aniž bychom porušili ochranu osobních údajů. Zist Frau Zippel von die SPD. Jako další, milí paní Sipel za SPD. Jelinek, Děkuji. Děkuji, paní Jelinková, že jste mezi námi. Já bych se ráda vyslovila ke dvěma záležitostem. Za prvé, a sama jste to naznačila, jsou ty zdroje. Co se týče jak národních pověřenců pro ochranu údajů, tak i toho evropského a i mm, té správní rady, které předsedáte. Já mám pocit, že po zavedení základního právního aktu o ochraně údajů vzrostl zájem o tuto problematiku. Všichni víme, jak nám o tom záleží a jak na tom záleží i z pohledu základních lidských práv, demokracie a jak se zvyšuje počet i mm, případných mm, stížností. Máte pocit, že e, ty zdroje jsou ekvivalentní, že jsou správné, jak po technické stránce, tak i po stránce materiální, peněžní? A druhá otázka se týká toho one-stop shopu, toho jednotného kontaktního místa, který eh, říkáte, které říkáte je zlepšením. Já s tím v zásadě souhlasím, i když stále ještě slýchám, že mnoho stížností se stále ještě směřuje do irského úřadu ochrany údajů, protože souvisí s Facebookem. A mě by zajímalo, jak se s tím pak zachází v praxi, protože samozřejmě irský úřad určitě sám o sobě bude zahalcen a pokud se jedná o složité, možná už i soudní um, stížnosti, a eh, mají nějakou pomoc, nebo pomáháte vy jim, nebo máte možnost eh, vy to nějak vylepšit, aby se s tím Irové nemuseli prát sami? would it be... Že. Pani Intveld vystoupí za vaši frakci, nebo pan Prejer? My samozřejmě jsme vždycky otevření novým členům naší frakce. Takže paní Intveld, zavření. Já jsem koordinátorka. Takže děkuji. Děkuji. Děkuji paní Jelinkové a ještě několik otázek k tomu, co zaznělo podle mého názoru to, co zaznělo, je velice relevantní. Takže já už jsem vám před nějakou dobou poslala otázku ohledně transparentnosti a především zveřejňování zápisu. My jsme zatím neměli <clears throat> možnost získat úplně odpověď, proto bych se ráda zeptala, zda budete zveřejňovat zápisy z vašich jednání a pokud ne, jaké výjimky na to uplatníte, pokud jde o nařízení o transparentnosti, abyste ospravedlnila jejich nezveřejnění. Já osobně si myslím, že to zveřejnění by vaši organizaci posílilo, neoslabilo. A dále, pokud jde o prosazování, vy jste se zmínila velice rozsáhle o tom, jak to funguje, ovšem, když se na to podíváme z určité perspektivy našich občanů, Všimla jsem si, že my sice máme <clears throat> nejlepší zákony v této oblasti, ovšem dramaticky pokulhává implementace americké orgány, <clears throat> uvalují miliardy dolarů. A pokuta, my jsme to ještě v Evropě nezaznamenali, proč jsme tak eh, slabí. GDPR zde platíš přes rok a půl, očekávala bych konkrétní kroky. No a my jsme poslali další otázku písemně. PN R data, dohoda s Kanadou. Evropský soudní dvůr říká, že Kanada jakákoliv třetí země může sdílet PNR data se zemí, která by měla poskytovat adekvátní ochranu, to znamená, tam platí pravidlo adekvátnosti. vy jste řekla, že jste reagovala na stanovisko pracovní skupiny 29, ale že se to netýká Spojených států. To znamená, že jakýkoliv transfer dát nebo sdílení dát mezi Kanadou a Spojenými státy nebo jakoukoliv jinou zemi a Spojené státy je teda nezákonné. Ovšem to, co jsem nepochopila z vaší odpovědi, je, co s tím uděláte, to přece nestačí. Nestačí, že máte pouze stanovisko k nějaké problematice, ale že budete nějakým způsobem jednat, zasáhnete, co plánujete. Děkuji. Děkujeme za zelené. Pan Brajer, prosím, prosím, můžete. Děkuji za slovo. Já mám tři otázky. První se týká rovněž prosazování. Mohla byste nám říct, zda jsou zde nějaké společné aktivity, které byly navrženy nebo již probíhají v oblasti vymáhání, prosazování. To je zajímavý nástroj pro koordinaci vymáhání mezi několika členskými státy a poté je to irský <clears throat> orgán dohledu, tam především se to zabývá internetovými daty. Zdá se, že tento úřad nemá dostatečné zdroje. Slyšel jsem, že jiné orgány dohledu nabídly podporu konkrétních aktivit. Jsou zde nějaké nápady, jak vyřešit tento problém, pokud jde o vymáhání v Irsku? A třetí otázka. Povinné uchovávání dat. My jsme na základě Evropského soudního dvora stanovili, že nemůžeme uchovávat veškerou naši komunikaci a lokalizační data pro všechny občany, protože je to disproporční. Ovšem, členské státy to stejně dělají. Mnoho členských států dokonce zavádí nové zákony pro tuto problematiku. Nemělo byste být něco kde by váš orgán přišel s velice jasným stanoviskem a zajistil, že se to nebude dít. Děkujeme. A nyní za ID EKR. Chtěl by někdo vystoupit? Takže kvůli. Paní Daly. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A ráda bych navázala na jarské EDC. To je otázka, která se týká mnoha velice důležitých rozhodnutí, které nás čekají ze strany irského orgánu, sledování, vyšetřování Facebooku, Whatsappu z letošního léta. A to jsou pravděpodobně záležitosti v kritickém okamžiku, protože nyní to vlastně e, jsou rozhodnutí irské ještě e, před GDPR a budou pravděpodobně mít dopad i na americké orgány. Na rozdíl od mého kolegu si myslím, že náš jirský orgán skutečně vykoná velice dobrou práci a nezaostávají nějak nevyčkávají, ovšem jejich situace je nesmírně obtížná, protože prostě víme, co je ve hře právníci Facebooku a ostatních firm přišli s různými dotazy, argumenty ohledně sdílení některých informací, které by potenciálně mohly být citlivými a jak to budou sdílet s evropskými kolegy a právě proto to musí být ještě otestováno. Otázka je ale stejná. Co může Evropský orgán pro ochranu dát udělat, aby pomohl irskému Eh, orgánu dohledu v tomto kritickém okamžiku, důležitém okamžiku. To je moje hlavní obava v současné době. Děkujeme. Ještě někdo, kdo by rád přispěl k tomuto tématu? Není tomu tak k této opravdu nové instituci, tomu, jak funguje, nahradil tento orgán, jak víme, pracovní Um, skupinu 29, takže prosím, paní Pěrek, máte slovo. Děkuji za slovo. Na základě průzkumu, který proběhl v Polsku v letošním roce, 54 respondentů má určité obavy ohledně toho, zda společnosti jsou připraveny na potenciální inspekce jejich plnění pravidel GDPR. Nařízení je jasné méně než 30% respondentů úroveň porozumění je vyš, větší u větších organizací, ale 59% velkých společností má problémy s GDPR a jeho interpretaci. Proto si dokážeme představit, jak to asi vypadá u malých podniků. Proto bych se ráda zeptala, zda váš orgán proskoumal nebo proskoumá komunikační vzdělávací aktivity Evropské komise nebo členských států v této oblasti s cílem řádné implementace GDPR nařízení, protože nedostatek řádné implementace GDPR na straně podniku má dopad, jak je obvykle v takových situacích, na především seniory, občany s postižením, nižšího vzdělání nebo chudší vrstvy. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předsedající. A pokud nechceš vystoupit nikdo jiný, a ještě pan. Takže prosím, samozřejmě, paní Kiniči, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala paní Jelínek za to, že mezi nás přišla. Paní Jelínek, Děkuji, že jste mezi námi, děkuji za vaši prezentaci a samozřejmě i za práci vašeho orgánu do posud i do budoucna. Mám konkrétní otázku ještě k tomu, co řekl jeden z mých kolegů. Především pokud jde o ohroženější vrstvy našich občanů, například děti, nezletilí, hm, kteří začínají používat nové technologie, IT nástroje a proto bych se ráda zeptala, zda GDPR, pokud jde o ochranu právě těchto nezletilých a dětí, protože možná si nejsou vědomí všech rizik, následků svých aktivit, ani svých práv v tomto ohledu. Proto bych se ráda zeptala, jaká opatření chce váš orgán přijmout, tak, aby mohl poskytnout tuto konkrétní ochranu pro nezletilé především. A jakou pozornost věnujete této ochraně, jasnosti informací, kterou mají k dispozici, především pokud jde o etický kodex, který vy a jiné instituce chcete, aby byly implementovány. A jeden z nejdůležitých aspektů GDPR je právo na to být zapomenut, to znamená rychlé odstranění osobních dat v případě, eh, že přítomnost na netu může poškodit eh, danou osobu. A to je samozřejmě akutnější u mladých lidí. Proto bych se ráda zeptala, jak můžete zajistit to, aby došlo k úplnému prosazování těchto práv. A Zda si myslíte, že by bylo užitečné přijít s určitým časovým harmonogramem, v rámci kterého by orgány dohledu mohly zasáhnout v mé zemi? Například už máme možnost pro oběti kyberbullyingu mít takovou platformu. Děkujeme a nyní paní Jelínek bude mít příležitost odpovědět na konkrétní otázky, které jste zazněli poprosil bych vás o stručnost, protože skutečně každý bod na našem programu má konkrétní stopáž k dispozici. Čekáme další hosty i komisařku Johanssonu <clears throat> kolem 16.30. Já vidím, že už nyní máme sklus, takže se pokusím velice urychlit odpověď. A bude to v Němčině, takže budu odpověd- na německé otázky budu odpovídat v Němčině. Pane poslanče Fose, hovořil jste o tom, zda je třeba ještě dále GDPR přepracovat či dopracovat. Z toho, co já vím, tak ono se opravdu ten přeskum odehrává a účastní se toho zainteresované strany, tedy jak členské státy, tak i orgány pro ochranu údajů, i ta správní rada. Já se domnívám, že ten základní akt je kompromis, ke kterému to trvalo, než všichni dospěli a je kvalitní. Určitě je co zlepšovat, ale není to nezbytně nutné když tedy se chceme zabývat tím tématem. Ale co je třeba rozhodně zlepšit, a s tím členské státy i počítají od začátku, je společná pravidla pro zprávu. Tam by to šlo značně zjednodušit, ale to není ani tak záležitost související s ochranou údajů. Takové složitosti existují i v jiných oblastech. Pak eh, ten vzorec u těch kodexů chování, jak se se ptal. Ano, existuje, byl i zveřejněn, to jsou ty standardní smluvní um, paragrafy či články a jsou mají orientační hodnotu pro všechny. Pak jste se rovněž tázal, zda se zabýváme konkrétními možnostmi k dosahování cílu, jak je možnost toho či onoho dosáhnout, aniž bychom porušovali pravidla pro ochranu údajů. Ano, ono je to možné. Sice máme základní legislativní akt, který pak prosazují národní orgány, ale když pak musíme jako podnik provést eh, dopadovou studii a pak zjistíme, že si neradíme se všemi riziky, kdyby mohlo dokazit, eh, docházet porušování, tak konzultujeme národní orgán. Takto se to i odehrává a je to vlastně takový dobrý nástroj toho základního nařízení. Pak paní poslankyně Sipel, vy jste hovořila o těch zdrojích, z čeho čerpáme pro naši činnost. Já už jsem tady děkovala i tomuto výboru za to, že podpořil navýšení našeho rozpočtu. To nám rozhodně pomohlo. Budeme mít pět dodatečných právníků, kteří nám budou pracovat na sekretariátu. Tam hodně pomůže. Růžová situace není na národní úrovni, to musím říci. Čtyři pětiny těch orgánů zatím nám sdělili, že jim chybí ať už personál nebo peníze. Ale to pak je úkolem toho, kterého členského státu, aby jim ten rozpočet navýšil, případně je to záležitost komise, která jim to napoví určitě je možné se obrátit na národní orgán, zeptat se ho a pomoci jim ve vyjednávání s vládou. I v Rakousku je to tak. Zda přibývá dotazu. Rozhodně ano, mohu vám dát i příklady. Například u nás jsme z desetinásobili pracovně nasazení z pohledu právě stížnosti. Tak to je tomu v Rakousku, ale i v jiných zemích je to velice podobné a přitom nemáme desetinásobek zaměstnanců. E, pak to jednotné kontaktní místo a to, že se mnozí obracejí přímo na Irsko. Oni tam často ani se neobracejí pří, přímo. Oni se nejdříve obrátí na svůj národní orgán, orgán a ten je na to Irsko odkáže. Ono je to složité nikoli pouze z pohledu Irska. Ono to jsou, to jsou často velice složité právní záležitosti, ale nejsou tak známé nemají takovou odezvu, ono právě u toho Facebooku se mnozí cítí tím dotčeni. A spolupráce funguje vlastně velice dobře. Ale jak už jsem předeslala, k těm právům, procesním právům v rámci daného členského státu, tam často mají ti aktéři svázané ruce, protože mají lhůtu nejdříve v Česku, v Rakousku a tak dále. Musí padnout to národní rozhodnutí, ale v jiných státech například toto stádium neexistuje, například v Německu ne. Všechno to je přirozeně i v souladu s chartou základních práv. V opačném případě by vůbec nešlo dospět k žádnému rozhodnutí eh, v tom správném čase. Spolupráce s Irskem, ale i s jinými orgány vlastně je všude velice dobrá. Přirozeně u některých eh, orgánů se o těch krocích dozvídáme dříve, u některých později, ale i to je často spjaté s tím, jak to v tom kterém státě probíhá. Já nikomu nic nevyčítám, a e, všechny pokusy, do nich se pouštíme, jsou velice obezřetné, protože vím, že se na nás mnozí koukají pod lupou, sledují, co děláme a jsou připraveni se pustit do toho, aby spochybnili naše rozhodnutí. A tady navazuji na odpověď paní Infel. Nic. Že pokud je o transparentnost našich zápisů, to byla vaše otázka. My jsme o tom diskutovali na posledním našem plenárním zasedání. Hodnotíme nejlepší forma zveřejňování. My chceme být transparentním orgánem, to jistě víte, aby došlo k výměně informací s vnějším světem, ale transparentnost nesmí mít dopad na rozhodovací procesy a především důvěrné informace, které by mohly mít dopad na otevřená vyšetřování, která probíhají, protože my si sdílíme hodně informací, tam musí musíme být velice opatrní, co je a co nebude veřejné. Je ale jasné, že jednou z našich hlavních úloh je být transparentním orgánem. O tom vás chci ujistit. Komise, členské státy, implementace, to je něco jiného. No a další otázka ohledně toho, že máme nejlepší zákony o soukromí, ale jejich vymáhání je slabé. Samozřejmě, že to trvá určitý čas. Při přeshraničních případech, už jsem vám řekla, máme tam 73 finálních rozhodnutí bez toho, abychom spustili mechanismus řízení sporu. Tato rozhodnutí byla vydána na takové úrovni, kde jsme přispěli v tomto ohledu. Možná tam již byly určité výhrady, to jsme vzali v potaz a v konečných rozhodnutí padlo 73, i když nemáme takové ty případy, které plní první stránky, máme již tyto uzavřené případy, to jednotné kontaktní místo funguje. Občas je to pomalejší, ale my prostě musíme být důslední. Skutečně velice detailně se tomu věnovat, protože zacházíme s základní vyprávě. Společné akce, pan Bayer, ano, to byly ty a rovněž vymáhání a ještě PNR data. Dopis jsem vám poslala. A vy chcete, abychom teda udělali nějaké konkrétní okamžité kroky. My se snažíme přispívat ke všem jednáním, které se týkají PNR dat. Snad se nám povede, abychom byli přesnější v tomto ohledu do budoucna. Pan Brojer společné akce, pokud jde o vymáhání, protože to je na straně národních orgánů dohledu. Toto je samozřejmě jejich úloha a u těch společných akcí na základě GDPR. Jsou společné akce možné, pokud národní legislativa umožňuje takové aktivity a ne všechny národní legislativy umožňují tyto joint actions a my se snažíme spolupracovat v rámci našeho orgánu a zároveň s národními DPS orgány dohledu i tam, kde není možné vždycky přistoupit k takové nějaké společné akci. Vy říkáte, že jiné orgány poskytly podporu Jerskému národnímu orgánu dohledu. Ano, to je pravda. Oni je požádali o to, aby jim pomohli. A mandatorní uchovávání dat že bychom měli přijít s jasným stanoviskem. Víte, já si myslím, že jsme s ním již přišli a pokud to není dostačující, do budoucna jistě budeme mít možnost to rozšířit. A Jarský národní orgán dohledu, ano, velice důležitá rozhodnutí nás čekají, ano, máte pravdu. Některé návrhy jsou i v IMI systému. My samozřejmě můžeme přispět k těmto případům, ale zatím to je takové zatím ještě neukončené. Takže Helen Dixon, pokud vím, již minulý týden poskytl interview v tomto ohledu a konečné návrhy u těch prvních velkých případů by měly být k dispozici na začátku příštího roku. Paní Pěrek těch 55 asi procent společností v Polsku, které mají pocit, že nejsou připraveny na GDPR nařízení. Náš orgán, ale zároveň národní orgány dohledu připravili takové hlavní směry, vodítka pro společnosti, ale i možné stěžovatele v tomto ohledu, ať už jsou to velké nebo malé podniky, aby měli dostatek informací v tomto ohledu. Bude jich ještě více, když se podíváte na pracovní plán, který jsme připravili pro rok 2020. A pokud jde o implementaci GDPR na straně členských států, to je na komisi, aby se zabývala řádnou implementací Ona má k dispozici i specifickou legislativu jednotlivých zemí. A italská kolegyně, paní Čeneči, Ita, italsky moc nemluvím, tak se omlouvám. Takže ochrana nezletilých. V pracovním plánu pro rok 2020 máme právě vodítka pro určité podskupiny pro děti, práva a dále je to otázka práva být zapomenut. My jsme minulý týden přišli s takovými hlavními směry ohledně tohoto práva být zapomenut. V současné době probíhá veřejná konzultace k tomuto tématu. Dobře, říká pan předsedající. Já myslím, že tím jsme to ukončili. Ano, děkujeme, děkujeme paní Jelínek. Prosím, ale velice stručně, protože nás ještě čeká mnoho bodů. Paní Johansson, 16.30, velice stručně. Vy jste u PNR neodpověděla, vy jste řekla, ano, my radíme a tak dále. Ne, tam je porušování, proč nejednáte? v tom rozsahu, v jaké můžeme, prostě jednáme. Děkuji. Děkuji. Děkujeme, děkujeme, říká pan předsedající. Toto je alespoň takové úvodní setkání ohledně tohoto nového orgánu pro ochranu dat. Děkujeme doktorce Jelínek za to, že nám představila práci vašeho orgánu i cestu do budoucna. No a nyní už se budeme věnovat dalšímu tématu na našem pořadu jednání. Takže bez nějakých dalších prodlev se budeme eh, věnovat dalšímu bodu. Eh, samozřejmě to napojeno také na toto téma ochrany osobních údajů v Evropě. Přejeme mnoho úspěchu panu Pivorovskému do úřadu supervizora pro ochranu osobních údajů. Pardon, je to paní. Doufám, že nám představí brzy eh, program jejího úřadu ve výboru LIBE. Nicméně dnes tu máme další pozvané řečníky na další půl hodinku. Každý z nich by měl předvést desetiminutovou prezentaci, abychom stále ještě měli určitý prostor pro dotazy ze strany poslanců a to ještě předtím, než se k nám dostaví ke strukturovanému dialogu komisařka Johansson. Takže nyní body 4 a 5, společná rozprava a tady tématem je tedy rozprava ohledně návrhu nařízení, kterým se mění nařízení ECRIS a, naří- a systém ETIAS. A z toho, co tu vidím, tak tu máme tři pozvané řečníky. Pan Olivier Onidy, který je zástupce generálního ředitele z DG Home. Dále k druhému návrhu opět Olivier Onidy a pak paní Niovi Vavule, která je lektorkou právnické fakulty Queen Mary University z Londýna. Chtěl bych vás tedy požádat, abyste se pokusili do těch desíti minut každý vměstnat ty nezbytné informace, aby nám stále zbyl ještě prostor na položené otázky. Takže prosím, popište ty návrhy. Máme tu také analytickou zprávu prostřednictvím tedy obou návrhů, již tedy z ledna tohoto roku a také hodnocení dopadu ze strany oddělení Evropského parlamentu, který se zabývá tedy dopady té změny systému ETIAS. Takže prosím, pane Onidy, můžete začít. Já vám děkuji, pane předsedo, za úvod a také za tu příležitost vám zde představit tento návrh. Někteří z vás jej znají, jsou to vlastně takové, řekněme, zbytky z předchozího mandátu a to v tom smyslu, že mnohé iniciativy, které jste také vy pomohli prosadit a které byly konečně přijaty v rámci tohoto posilování systému Frontex, změny hraničního šengenského kodexu a systematických kontrol na hranicích. To vše nám pomohlo podstatně tedy změnit charakter a také využívání nejrůznějších evropských informačních systémů, tedy těch údajů používaných pro pohraničníky. Máme tu šengenský informační systém, systém VISA, systém ECRIS a pak konkrétně systém pro příslušníky třetích zemí, ale také zavádění dalších nových systémů. A ten, o kterém eh, se dnes budeme zmiňovat, je systém ETIAS, to je budoucí předběžný autorizační systém, který nám umožní mít eh, obsáhlejší informace o těch, kteří budou cestovat po Evropské unii bez víz, to znamená eh, bezvízové návštěvy tady to je vlastně dopad toho závazku, ke kterému jsme se zavázali před vámi, že schválením systému ETIAS, vy jste vypracovali právní základ pro ETIAS že je důležité nadefinovat všechny ty modality, na základě kterých bude fungovat interoperabilita mezi systémem ETIAS a dalšími informačními systémy. Tedy závazek to řádně zorganizovat. A pak druhá věc, aby ETIAS opravdu fungoval, aby byl výkonný, tak musí eh, moci pokládat dotazy do těch dalších informačních systémů a dále, co je také důležité, zajistit, aby měl přístup k dalším eh, systémům, včetně tedy toho systému ECRIS týkající se příslušníků třetích zemí. Jádrem tedy toho návrhu je implementace těchto principů privacy by design my jsme se snažili to propojit ve všech těchto návrzích a to základě na základě návrhu EDPS a to v tom smyslu, že se v návrhu snažíme kodifikovat ty modality, na základě kterých ETIAS bude dožadovat automaticky ty různé informační systémy, které existuje, tedy šengenský systém, víza eh, systém a také ECRIS TCN a také ty způsoby, na základě kterých následně ty informace mohou být využívány poté, co se nahlásí, že něco bylo v systému identifikováno. No a pak v neposlední řadě se to také počítá s takovými schopnostmi, na základě kterých tu bude ten takzvaný zrcadlový efekt toho propojení mezi systémem vstupu a výstupu a z informačního systému víza do ETIASu, a systém entry-exit, tedy vstup a výstup. Pokaždé, když se někdo dostaví na EU hranici, tak se informace dostane do předběžné žádosti do ETIASu a ty údaje budou prověřeny se v systémem vstupu a výstupu. To je tedy ta důležitá reference aktualizovaná v reálném čase o těch, kteří vstupují do území EU nebo vystupují. Takže je to takový tedy rejstřík, který pak bude kontrolovat ty prodloužené pobyty a, a samozřejmě toto vše bylo vytvořeno na a, váši žádost prostřednictvím dotazů, které jste nám kladli. My jsme si nemysleli, že by bylo nutné mít vypracované řádné zhodnocení dopadů. Tomu se ostatně bude tady věnovat svoji prezentaci kolegyně ale také proto, že právní základ ETIASu byl tak přesný o tom, co je třeba provádět, a ten prostor, který jste měli, byl tak vymezený, že tedy bylo zapotřebí následovat ty předem dohodnutá rozhodnutí spoluzákonodárců, že jsme si mysleli, že prostě nemusíme propracovávat hodnocení dopadu, ale naopak velice detailní eh, vysvětlující prohlášení a také eh, díky tomu množství dotazů vámi položených jsme vypracovali také analytickou zprávu, kde jsme vysvětlili využívání a potřeby užívání ETIASu, možné dopady, abychom tedy měli tu právní jistotu o tom, jak se bude přistupovat k údajům a, a za jakým účelem budou data využívána a pak, aby tam byly e, také nastaveny určité záruky, že tu nebudeme z toho obecného rámce pro interoperabilitu něco přeměňovat. Bylo to rozhodnuto spoluzákonodárcem, že se budou dodržovat principy a kritéria, která jsou již stanovena v nejrůznějších právních základech těch stávajících právních eh, systémů. Takže to je to vysvětlení toho, na čem stojí systém ETIAS, jak může dožadovat ty stávající informační systémy, i ty, které v danou dobu ještě nebyly vypracovány, jako právě ten systém TCN ECRIS. Děkuji, pane Onidy, vám se to podařilo tak maximálně zestručnit. Nyní se obracím na paní Vavulu. Já vám děkuji za vaše milé pozvání eh, ze strany Evropského eh, výzkumného střediska Evropského parlamentu, abych vám přednesla tuto prezentaci. A doufám, že se mi to podaří zvládnout za 10 až 15 minut, tuto prezentaci, a v ní vám hodlám vysvětlit ta hlavní zjištění našeho výzkumu. Takže v první řadě bych vám chtěla vysvětlit, že research question, ty výzkumné dotazy, to je takové hodnocení pro výzkum, které analyzuje. Pak se zmíním Um, uplatňované metod, metodiky, klíčových zjištění a pak mé vlastní hodnocení a doporučení. Samozřejmě, že v této prezentaci nemáme příležitost vysvětlovat desetitisíce různých analýz, ale doufám, že to nějak dokážu zhrnout. Takže ty hlavní výzkumné dotazy byly následující. Zabývala jsem se analýzou toho, do jaké míry Balíček komise rozšiřuje působnost ECRIS TCN, to je tedy ten systém kontroly příslušníků z třetích zemí, a zda jeho rozšíření bude představovat nějaké výzvy či ohrožení ochrany osobních práv těchto občanů. A pak druhá hlavní otázka, zda tedy zpracování těch žádostí ETIASu prostřednictvím kontrol se stávajícími informačními systémy by mohly také do určité míry nějak ohrožit GDPR. Takže co se týče uplatňované metodiky, tady musím říci, že to bylo časově hodně omezené šetření od vlastně konce října až do minulého pátku, kdy jsme tu analýzu dokončili, takže jsme byli velice časově omezení pro vypracování té studie a, a museli jsme uplatňovat tady hodně omezené výzkumné metody. Zabývali jsme se zejména analýzou test, textu, ale také um, konzultace se zaměstnanci nejrůznějších příslušných evropských úřadů, kteří mě informovali také o těch předběžných zjištěních. Takže kromě časového omezení jsme měli také další omezení a to bylo to informační, protože jsme se mohli zaměřit pouze na veřejně dostupné informace a ten návrh Evropské komise je strukturován tak, že zahrnuje pouze ty pozměvací návrhy. Já jsem musela vypracovat tabulku se všemi změnami ve srovnání se stávajícím právním rámcem abychom v konečném důsledku věděli, v jaké jsme situaci. No a je to také studie o základních právech, takže eh, to bylo i zhodnocení základních práv, eh, srovnání také eh, s rozhodnutími Evropského soudního dvora. Takže co se týče té základní otázky číslo jedna, tedy um, návaznost na ECRIS TCN, tak tady jsem došla k závěru, že tu dochází k rozšíření působnosti tím návrhem uh, komisního balíčku uh, jak to bylo v návrhu z června 2018. Máme tu bod odůvodnění 18, kde se stanoví, že systém ECRIS TCN je vytvořen a následně tedy by měl být přístupný pro výzkum, ale já si myslím, že bod odůvodnění není dostatečný pro právní základ, není závazný, pouze interpretativní a tudíž není dostatečná působnost. A ECRIS TCN vlastně se tímto vyhnal a vyhnul dohledu nejen tím, že se nezakládá na hodnocení dopadu ani na studii proveditelnosti, ale pak tu vlastně tu byl takový trojí nedostatek toho hodnocení dopadu. A myslím si, že to není plně v souladu s právy podle tedy článku 7 a 8 Evropské charty o základních práv. A tady to si myslím, že je závažné pochybení, protože z toho, co jsme tu měli eh, přijato v rámci závazné legislativy, a navíc by to mělo být používáno pro dohled nad hranicemi, a to už je zase odlišná charakteristika, tak pak tento nesoulad vede k tomu, že jsou tu nové způsoby zpracování údajů, využívání těch údajů i ukládání údajů. Z hlediska ochrany údajů se to také těžko sladí s tím hlavním záměrem, Um, příslušné legislativy na ochranu údajů a myslím si, uh, že tento function creep, to je vlastně uh, to, jak spolu dokáží fungovat prosazování uh, legislativy a další oblasti na ochranu osobních údajů. Tedy byly tu nové funkce, se kterými se původně nepočítalo, no a ve světle všech těchto zjištění si myslím, že to, co jsme měli zhodnotit, byly tedy ty principy nezbytnosti a proporčnosti podle článku 50 52 charty. Zde jsou tedy odůvodněny tyto rozšíření působnosti ECRIS TCN. Takže jsem dospěla k závěru, že tedy na jednu stranu to, co můžeme označit jako plusko, to používání ekristécen může být konzistentní, eh, pokud je tedy na národní úrovni používáno ze strany migračních a příslušných orgánů, pokud to umožňuje národní legislativa, tak je to konzistentní s přístupem USA, když používají eh, podobné systémy ESTA, co se týče zpřístupnění třeba rejstříku, nicméně není to zase v souladu s eh, postupem rakouského ETA, tedy ta podobná dohoda, jako eh, má Austrálie, kde jsou pouze určité míry těchto alertů, těch oznámení. Tady se odlišuje balíček pro komise, co se týče možného ohrožení z důvodu teroristického útoku. Tady toto bych i vítala, ale problém je v tom, když se tedy za tyto účely bude využívat ECRIS TCN. Třeba šengenský systém už tyto alerty, tyto upozornění ohledně třetích, příslušníků třetích zemí používá, takže tu rozhodně bude docházet k překrývání mezi ECRIS TCN a šengenským informačním informačním systémem. Do určité míry se o tomto překrývání ví a vlastně odůvodnění je takové. Systém Schengen a příslušné nařízení zmiňuje, že že teroristické činy nebo odsouzení do teroristické činy, tak se musí povinně uvést do systému ECRIS TCN, ale co se týče dalších druhů eh, trestných činů, tak to už není eh, možné ale myslím si, že všechny závazné činy se rozhodně objeví v informačním šengenském systému a eh, rozhodně nemůžeme říct, že by byly nedostatečné. A pak si myslíme, že je třeba také rozlišovat mezi zápisy z ECRIS TCN v těch, kteří budou mít umožněn volný pohyb a pak samozřejmě eh, ti to nebudou mít žádné zápisy. Pak eh, důležitá otázka číslo dva. Automaticky zpracované eh, zápisy, to vše musí být tedy v určité rovnováze, v souladu. Centrální jednotka ETIAS a Národní centrální jednotka bude mít umožněn eh, přístup pouze pokud to bude nezbytně nutné je třeba, aby tu byly tedy ty záruky podle stanoviska 1.15, to se týče pravidel automatického zpracování údajů, tedy poměřování dat PNR i když tedy ta pravidla jsou poměrně v rovnováze, vždy tu mohou vystat problémy, zejména co se týče trvalé eh, kvality těch dat ve všech informačních systém. Máme tu celou řadu různých chyb, pomílení. Ano, snažíme se opravovat tyto menší problémy, ale rozhodně čím víc databází to bude vznikat, tím více případů s nějakými špatnými eh, těmi záznamy tam může vyvstát. A některé země byly kritizovány, že nelegálně vlastně ukládají eh, ty, tato oznámení. To se týkalo právě také případu eh, žádosti do systému ETIAS a údaje do systému Visa nebyly vždy relevantní, protože vlastně jejich záměry těch systémů jsou naprosto odlišné. Uh, pak eh, další pravidla týkající se prověřování těch oznámení a záznamů. Tady si myslím, že eh, toto by ještě mělo být dále prověřeno, zanalizováno a pak také jim import osobních údajů z ETIASe do EES, to ještě není podle našeho názoru plně odůvodněno. Takže z mé analýzy vyplývá, že to nejsou technické úpravy, mělo být provedeno hodnocení dopadu alespoň do určité míry, protože tu víme ta tři pochybení, ty tři nedostatky. Rozšíření ECRIS TCN není úplně odůvodněno, ale je třeba podotknout, že je to tedy podrobně vypracováno, ale stále by se tu některé body měly více objasnit, jako je právo na osobní osobní ochranu. Děkuji. Děkuji. Nezapomínejme na skutečnost, že nesmíme nechat paní komisařku Johansenovou čekat příliš dlouho. Při nejmenším z toho důvodu, že je tady u nás poprvé. Tak bychom přece jen ji měli přivítat včas a právě z pohledu migračního a lizového eh, paktu a balíčku slíbila, že bude prezentovat nejpozději v prvním čtvrtletí, tedy Nyní si vyslechněme zejména ty, který se to konkrétně týká. Nejdříve pan Lenát, pak stínovi zpravodajové, ale pustíme se přímo do těch nejrelevantnějších záležitostí. Děkuji. Ono totiž, ale tady je těchto relevantních bodů celá dlouhá řada a máme pouhých 12 minut ale pokusím se o to. Zkusím být stručný a pak to možná rozpracujeme dopodrobná později. Jsem velice rád, že se tady tím můžeme zabývat. Ta následné pozměňující návrhy jsou už důsledkem naší práce našeho minulého úsilí a mm, paní Vavula sama uznává, že dopadová studie by se byla bývala hodila, zejména, že sám Etias ji nezažil, ale díky našemu úsilí už máme něco v rukou a díky tomu se můžeme pustit do práce a dokončit to. Záleží na tom, pokud chceme funkční ETIAS, ETIAS, který eh, nám vyřeší situaci, tak ta dopadová studie je nutná. První otázka na komisi, která možná by mohla i reagovat na určité záležitosti z té dopadové studie, kterou si vyslechna, zejména eh, ten funkční zátrhel, o němž hovořila paní Vavula. A pak druhá otázka. Proč jste tam nezačlenili ten ale to upozornění u té kategorie návratu? Já chápu tu logiku, když někdo uh, odjede, tak se to tam vymaže, ten potenciální alert návratu, ale pak máme ještě i postupy podle článku 8. Pokud například někomu uniklo to upozornění a někdo odjel, ale pak někdo byl zadržen na hranicích po 12 hodin pro konzultační postup, zejména v Etiasu, když někdo eh, z nějakého důvodu odjel, tak ale ta konzultace pak musí být dělána na poslední chvíli a bylo by lepší ji provést v klidu, než abychom museli mít příslušníka třetí země na hranicích 12 hodin. A poslední otázka. U toho systému VIS, vízového informačního systému, jak zajištíme, zajistíme konzistentnost? A co se týče toho výzkumu, u toho dopadu. Já jsem byl překvapen, když jsem slyšel, že eh, se tam zatím Eh, v určitých ohledech vyhnuli přeskumu a podařilo se jim jaksi proklouznout. A my přitom jsme všechno zkoumali eh, článek po článku a pak jsme se rozhodli pro to hlasovat. I stejně to bylo na radě, tak nevím proč jste dospěl k tomu závěru, že se někdo vyhnul eh, důkladnému průzkumu či přeskumu. A pak ještě to postupné rozmělňování funkcí či neurčitost funkční právě v těch příhraničních záležitostech, víza, migrace a tak, tam bych chtěl více informací. A otázka, zda je nutné mít ECRIS TCN, protože tam se to překrývá s systémem SIS, tak tam ale ne všechny články se týkají už těch občanů třetí země, kteří už mají nějaké soudní rozhodnutí na krku a naopak. Takže pokud to tam nezahrnete, tak vám vždycky něco unikne. Nejlepší řešení je to tam zahrnout, protože když tam máte upozornění při vstupu, nemusí to být vždy kvůli tomu, že někdo už má nečistý trestní rejstřík, ale i z jiného důvodu a díky tomu to ale pokryjeme všechno. Děkuji za vaše úsilí a nyní stínoví zpravodajové jeden. Po druhém nejdříve socialisté a demokraté, pan Moraš, jako první máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan Lenárc většinu těch záležitostí, eh, kterými se chceme zabývat zítra na zasedání stínových zpravodajů pokryl. My se tím budeme zítra zabývat, jak už jsem řekla, ale z politického pohledu klíčová záležitost, kterou chci zmínit, zní Důvod, proč jsme si vyžádali tu dopadovou studii, je, že studie EPRS se i tak bude zabývat pouze určitým výsekem těch rozhodujících záležitostí, totiž dopadem na základní práva a na lidská práva z pohledu ochrany údajů, nikoli vším, ale i u této záležitosti, a já se do toho hned pustím, vidíme celou řadu oblastí, kde se tím stínový zpravodaj budou muset zabývat. Máme tedy studii analytiků, to je vlastně taková mm, náhradní studie. A otázka je, jak to interpretovat. To, čemu se anglicky říká function creep, je signifikantní záležitost, ta tam bude figurovat. A když se podíváme na návrh, a tady budu citovat, totiž potvrzují, že balíček komise rozšiřuje um, oblast působnosti ECRIS a to rozšíření je vážný zásah do práv, soukromí a ochranu e, osobních údajů. ECRIS TCN bude využíván pro jiné účely než ty původní a e, tady se navrhuje nová záležitost, například ta automatizace, zásah do práv e, podle článku 17 a tak dále. Když tedy tady vidíme ta zjištění, a asi nebudete moci všechno zodpovědět, i když částečně vaše prezentace už nám něco napověděla, klíčová otázka zní, zda ty návrhy jsou koherentní s e, tím novým nařízením, zda se skutečně pouze jedná o technické záležitosti a z pohledu mm, těch mm, výstupů z té studie, zda tady máme důslednost a zda se nejedná o zásah do základních práv z pohledu soukromého života či ochrany osobních údajů a zda pozměňující návrhy, které zahrnují automatizaci zpracovávání osobních údajů, nevzbuzují vážné obavy z pohledu narušování soukromí a osobních údajů. To jsou ty základní otázky. My se jimi sami budeme zabývat na zasedání stínových zpravodajů a já nemohu než opět zdůraznit, že skutečně komplexní celková dopadová studie by byla lepším eh, počátečním bodem. Pan Lenard sám hovořil o tom, jak se nám tady posouvá ta funkčnost a pak nad tím ztrácíme kontrolu. A pak ještě, když se podíváme na pozměňovací návrhu, kde srdcem všeho měla být interoperabilita, eh, která měla problémy řešit, než aby zaváděla program, problémy na úrovni eh, nesprávných eh, záležitostí, které tam budou narušovat celou záležitost, že totiž každý by měl mít možnost se dostat těch správným informacím, nikoli obdržet nesprávné informace, když se snaží hledat teroristu. A co je úspěšnost při eh, křížovém ověřování údajů, co není. Děkuji, eh, pane Moráši, za Reňu, pan Todorači a prosím o stručnost. Ano, já budu velice stručný, protože kolegové v podstatě už přednesli, co jsem chtěl přednést já. Eh, pro mě, když tady vidím to slovo consequential, tedy následné, eh, či vyplývající z něčeho, tak se mě zdá falešným přítelem, protože tady nic následného ani vyplývajícího z té podstaty není, jak už přednesl pan Moráš. Spíše naopak jsou tady zavádějící záležitosti, které už se odklonují od samé podstaty problému, který se snažíme řešit a logika interoperability z pohledu práv občanů, ale i z pohledu samotné interoperability je pochybná. Zítra budeme se tím zabývat na zasedání sínových zpravodajů, tam si to rozebereme, nechci tedy předesílat, ale mám otázku. To je jak na komisi, tak i na autory studie. A to je právě to, čemu se anglicky říká function creep, tedy jakési postupné rozmělňování či posouvání té funkce jak na to nahlížení oni. Je to tam přítomno či ne. Rovněž mám mírné výhrady eh, vůči argumentům, které zazněly od autorů studie. Teď ty vážný zásah, scháze, schází právní základ, co se týče mm, legálnosti, legality. Zatím se tady nechci příliš profilovat, ale chci si to ještě nechat projít hlavou, ale zároveň bych chtěl slyšet reakce komise zda opravdu tam ten takzvaný function creep je přítomen. Pak navážu na pana Lenarda, který hovoří o tom, že ETS, e, zda je to zdvojování mm, těch systémů SIS a tak dále. Totiž máme určité odsouzené e, a SIS nepokrývá určitá upozornění, kde bychom narazili eh, na příslušnou informaci v ECRIS TCN. Pak ještě ETIAS zdá eh, má možnost prohledávat databázi VIS a zda je to funkční. Já se domnívám, že ano, protože máme celou řadu zemí, kterým jsme nedávno přidělili bezvýzový režim. A to bude znamenat, že to jsou jedinci, kteří budou cestovat bez víza a kde nebudeme mít ty dějiné údaje o tom, kdy se ucházeli o vízum, kolikrát už cestovali, třeba i s vízem a tak. Takže tam přece jenom eh, to prohledávání systému bude relevantní protože to bude bezpečnější z pohledu detekce ilegální migrace a i pro ETIAS to bude užitečné. A otázka, proč nahlížíte tady eh, toto propojení jako irrelevantní. Děkuji, pan Breyer. Za zelené rovněž velice stručně, prosím. Ano, děkuji. Ano, děkuji za tu studii tady opravdu eh, se zjevuje jasně, že jsme někde na hranici. Prosazování práva a informačního šumu, tam jsou data, u níž se nedá tvrdit, že jsou koherentní a mnohé nemá vysvětlení. Proto my kritizujeme samotný návrh ETIAS jako takový a tvrdíme, že se jedná o politiky, kde musíme propočítat pravděpodobnost na základě těch měkkých informací a nikoli eh, tvrdých údajů, které mohou vést diskriminaci. Mm, proto spíše mi nejde o otázky, eh, které položí kolegové, ale přesto si je rád poslechnu, ty odpovědi. A nyní máme prostor pro eh, například pana Berga za ID. Ne? Pokud zde není, pak EKR. Jorge Mošedej, Ani on zde není přítomen. A paní Sovi Pelletier za GUE je zde? Ano, máte slovo. Merci, monsieur. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Velice stručně. Bohužel se mi špatně hovoří dneska, ale doufám, že mě všichni slyšíte. Takže Ekrys Etias my víme, že v členský, mezi členskými státy ohledně sankcí trestních činů jsou tam veliké rozdíly a zároveň pokud jde o určité záznamy o zločincích, protože tam není harmonizace, pokud jde o trestní, o systémy trestního práva. Takže já si myslím, že skutečně bychom měli mít opravdovou studii dopadu. Nejde pouze o technické, ale i politické záležitosti. A tato studie dopadu se musí zaměřit především na něco, co je opravdu konkrétní, na respekt samozřejmě pro základní lidská práva. To je pro nás zásadní. Děkujeme. Děkuji. A nyní mám takový návrh. Jelikož máme další záležitost, která nás čeká velice brzy. Máme pak datum ještě 9. ledna, kde má zpravodaj přijít se zprávou. Takže bychom vše přesunuli až na dobu po diskusi stínových zpravodajů. Tak, abychom zde uvolnili prostor pro následující rozpravu, která se odehraje s paní komisařkou Johansanovou. Děkujeme vám za trpělivost. Tak, pane Onidy. Já skutečně budu nesmírně stručný, protože tady mám svoji paní komisařku a rozhodně ji nechci nechat čekat. Tak eh, když tedy chci reagovat na to, co jsem si zde poslechal. Popsat to jako technický návrh rozhodně není úměrné obsahu toho návrhu. S tím souhlasím. Obsahově se jedná o osobní údaje a způsob, jak se k ním dostat, jak je mm, ověřovat. Není to tedy jednoduchá záležitost, ale v tom smyslu je to následkem či výstupem či následným aktem v tom, že to provádí očitá rozhodnutí spoluzákonodárství. Tady můžeme mít na to různý názor a to jsme si i vyslechli a vím, že mm, o tu studii jste žádali, já jsem si ještě neměl možnost přečíst, ale úvodní ustanovení rozhodnutí o ETIAS je na slunce jasné a na to mi velice záleží. A vy jste to i sama to takto podpsala. Eh, vysvětluje text a popisuje i definuje eh, rozsah působnosti toho návrhu. Ti, kteří už se zabývají ECRIS TCN, tak velice dobře vědí, že i vy sami jste pozměnili určité charakteristiky eh, toho návrhu komise k ECRIS TCN, protože ECRIS TCN měl být přístupný ETIASu. A vy například jste se zcela logicky rozhodli, že tam bude celá řada informací, které budou podrženy v systému ECRIS-TCN, aby mohly být k dispozici a využívány v kontextu předběžné autorizace, která proběhne v systému ETIAS. Tedy tady jsme na solidní půdě. Druhá záležitost, tam už ani ta otázka nezní, zda se změnil záměr ne, záměr se nezměnil. My se pohybujeme v oblasti řízení zprávy hranic. Ano, jde o kontrole na hranice, jaké způsoby um, chránění hranic budou ve hře a tak dále. Tedy ta zásadní otázka, a tady k tomu nám ta studie poskytuje mnoho užitečných podkladů, je, do jaké míry a jak se uchýlit k pojmu nutnosti, nezbytnosti a jak se přidržet toho principu tak, abychom zjevovali a dávali k dispozici pouze informace, které jsou absolutně nutné pro úředníky a zaměstnance pro ochranu hranic a zprávu hranic a jakým způsobem se pak s těmi informacemi nakládá. Tady je důležité rozlišení mezi tím, co se odehrává automaticky a ano, je dobře, že na to upozorňujete. My musíme mít ten ale to upozornění, že k té osobě ten systém něco má. A pak musíme mít zcela jasně kodifikovaný postup, kdo a jak se k těm informacím může dostat. A i zde tady musí být to zdůvodnění jasné a ohraničené. Tedy my chceme zajistit plnou konzistentnost s tím návrhem a další trialog se odehraje už ve středu tento týden. Ta studie rozhodně přináší mnoho užitečného, například to, jak tam zpracováváte téma osob s dvojí státní příslušností. Ano, je to separátní kategorie osob a je pravda, že se tím musíme zabývat. Ale na základě komentářů, které jsme už dostali a díky tomu, že zpravodajové jsou ochotní se okamžitě dát do práce, jsme vám k dispozici a jsme ochotní se ještě dále do této problematiky ponořit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za všechny tyto otázky i komentáře. Pouze stručně. Otázka šengenského informačního systému. Já už jsem se v té studii změnila, že zatím nevíme, do jaké míry je tam ten překryv, ale ty alerty, ta upozornění, ty spočívají v tom, abychom právě zamezili vstupu do země určitým typům občanů. Takže pokud určitá země se rozhodne, že daný typ eh, občana nemůže mít vstup do šengenského prostoru, tak tam ten alert bude a jinak bychom toho nedosáhli. Nemáme nikde jinde eh, dostatečnou možnost zavést ta upozornění nebo to vyvolávání těch upozornění. Proto je tam ten překryv. Je to dostatečné, aby tam mohlo nebýt plně zdůvodněné to rozšíření. Já chápu, že jsou určité záležitosti závazné pro Evropskou komisi, ale pokud se neprovedla na samém začátku plná dopadová studie, která vyhodnotí vše, tak proto tvrdím, že to proklouzlo. A rovněž je důležité, že se jedná o databázi, eh, která původně vznikla pro orgány vynucování práva. A proto by to nemělo být jakoby smícháváno a házeno do stejného pytle jako jiná databáze, která nemá tento aspekt. A bohužel je to určitý trend a ten je třeba zastavit. A pak otázka e, další, tam vyslovně upozorňuji o dvojích občanech s dvojím občanstvím, kteří jsou občany země, která je na blacklistu, na té černé listině i země, která na černé listině není. Tam je to v té studii zpracováno. Nyní už nemám v úmyslu nic dalšího zde přednášet. Máte celou studii k dispozici a budu se těšit na další stádium vyjednávání. Děkuji za vaše přispění, děkuji, že jste byla takto stručná a děkujeme všem, že umožní paní komisařce zde se eh, k nám připojit. Pan Todora. Opravdu pouze 10 vteřinek, ale Víte, já jsem přišel pozdě, takže bych se chtěl zeptat, um, údajně teda nebyl ještě, nebyla možnost podívat se na tu studii. Mohla by komise alespoň písemně odpovědět na všechny ty body, které se týkají studie, protože by nám to pomohlo lépe pochopit obě dvě strany tohoto argumentu. Dobře, děkujeme, říká pan předsedající. Děkujeme, děkujeme, děkujeme, říká pan předsedající. A nyní zde vítáme paní komisařku Johanssonovou pro vnitřní věci, aby se posadila k nám nahoru na pódium. Je to vlastně poprvé, co máme v našem výboru Libe na návštěvě paní komisařku, která je zodpovědná za to portfolio. Thank you all. Thank you all. Takže děkuji, děkuji vám všem. A jak už jsem se o tom zmínil, máme hodinku nebo asi v podstatě, nebo kolik vlastně máme k dispozici, říká pan předseda. Takže asi hodinku 20, hodinku 20. Na základě času, který máme k dispozici, a samozřejmě víte, jak to probíhá po toho hlasování, které nás čeká. Lidé potom přijdou přesně na hodinu, kterou máme domluvenou pro hlasování, takže se skutečně pokusíme to dodržet časově. A nyní skutečně mezi námi vítám poprvé paní komisařku Johanssonovou, která je zde poprvé mezi námi, po té, co byla jmenována za komisařku pro toto portfolio, pod které spadá záležitosti eh, azylu, migrace, interní bezpečnost, Schengen. Toto jsou věci, které nám nesmírně leží na srdci, včetně nového paktu, který nás čeká pro azyl a migraci. To je skutečně veliká záležitost. Paní komisařka již zahájila cesty po hlavních městech Evropské unie společně s místopředsedou Skinasem. Byli v Řecku, navštívili Turecko. Vítáme paní komisařku mezi námi, aby nám představila obsah v rámci takzvaného strukturovaného dialogu, který bychom rádi udrželi s komisí, především s paní komisařkou Johanssonovou a jejím portfoliem. A zároveň bych explicitně poprosil paní Johanssonovou, aby se zúčastnila našeho dalšího semestrálního dialogu o bezpečnosti, který, se kterým počítáme hned po vánoční pauze s Julianem Kingem, bývalým komisařem pro toto portfolio. My skutečně bychom velice rádi vedli takový strukturovaný dialog pravidelně ohledně strategií v oblasti interní bezpečnosti tak aby Evropský parlament i Evropská komise měli příležitost hloubkové výměny názorů pravidelně k tomuto tématu. Budete mít slovo na 15 minut, paní komisarko, ale skutečně bude mít maximálně hodinu a půl. Vidím zde mnoho zvednutých rukou, takže prosím, abyste si uvědomili, že čas eh, máme omezený, takže prosím, abyste položili otázky velice stručně. Paní Honsonová, ještě jednou vás mezi námi vítám. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. Dobré odpoledne. Já jsem nesmírně potěšená, že jsem mezi vámi. Ráda bych se podělila o informace ohledně svého portfolia. Zároveň jsem připravená naslouchat vašim názorům, vašim návrhům a odpovědi na vaše otázky. Dovolte, abych se nejprve zmínila o interní bezpečnosti. Já se domnívám, že otázka bezpečnosti se týká koheze ve společnosti. My jsme viděli to, že organizovaný závažný trestný čin je na vzestupu, jsme ohroženi teroristickými skupinami, dochází k obrovskému nárůstu používání drog, což eh, pomáhá organizovaným kriminálníkům financovat eh, svůj biznis. Rozvíjí se to velice rychle, využívají takzvané nové business modely, jsou to takové polikriminální kruhy, většinou mají aktivity ve více než jednom členském státě, čili zde skutečně přidaná hodnota Evropy je velice důležitá při reakci na celoevropské úrovni. Je o soudržno celé společnosti, podle mého názoru, propojené s touto problematikou, protože každý občan má právo být chráněn. A domnívám se, že je zásadní, abychom chránili naše občany stejným způsobem na stejné úrovni. Vím, že jsou zde různé oblasti, Mají občané pocit, že v jejich čtvrti nej, se nežije až tak bezpečně jako v jiné čtvrti kvůli mému náboženství nebo barvě pleti. Nejsem například tak chráněn jako jiní. Občas je to správný, občas nesprávný pocit, ovšem organizovaní, organizované závažné trestné činy, organizované kruhy zločinců, nemají dopad pouze na oběti těchto trestných činů, ale i na soudržnost celé naší společnosti. A to je podle mě zásadní. Proto na to musíme reagovat efektivnějším způsobem, eh, než tomu bylo doposud. Je to takový jed ve společnosti. Protože pokud naši občané ztratí důvěru, mají pocit nedostatečné ochrany, nebo že nejsou chráněni tak jako jiní občané, tak ta důvěra ve společnosti se začne podkopávat a to je právě součást té soudržnosti, o kterou bychom přišli. Nová bezpečnostní strategie pro následujících pět let. Ráda si samozřejmě vyslechnu vaše otázky. V následujících měsících se budete rovněž podílet na tom, co by mělo být součástí této strategie. To, co potřebujeme, já už jsem se o tom zmínila, organizované skupiny těchto pachatelů. To je jedna problematika, musíme na to reagovat efektivnějším způsobem. Dále je to boj proti šíření výbušnin, střelných zbraní, finančních prostředků, které získávají tyto kruhy i díky obchodování s drogami. Proto musíme chránit externí hranice z bezpečnostního hlediska. Samozřejmě mnohem lepším způsobem je chránit, ale zároveň potřebujeme kvalitnější evropskou spolupráci v oblasti bezpečnosti. Je zde mnoho failů v oblasti interoperability, implementace, které jsme již přijali, ovšem musíme posílit nejenom ochranu například určitých skupin dětí, zneužívání, sexuální zneužívání dětí na internetu, tam jsme zaznamenali šílený nárůst. Můžeme proti tomu bojovat, ovšem potřebujeme lepší nástroje. Europol odvádí skvělou práci v tomto ohledu ovšem musíme udělat mnohem více. Toto je jedna z našich zodpovědností, povinností chránit děti. Chránit je proti například obchodování eh, s lidským masem, obchodování se ženami, s dívkami. Tam nás čeká ještě hodně práce. Já jsem měla možnost navštívit Europol v Hágu, ještě než jsem nastoupila do úřadu a skutečně jsem byla nesmírně překvapená. Tam byla ta obrovská společná akce, která je čekala včetně internetových platform, policejních složek, členských států, FBI. Byla to nesmírně úspěšná společná akce, kde se jim povedlo teroristický obsah online zasáhnout proti tomu a více než 20 tisíc účtů se jim povedlo v průběhu vlastně jednoho dne uzavřít, zablokovat Mm, jednak to byla, byli dobrovolníci, kteří se zúčastňovali těchto platform, kteří pomohli, ale zároveň potřebujeme novou legislativu, která by umožnila bojovat proti teroristickému obsahu na síti. Já vím, že to vám rovněž leží na srdci. Dále je to e-evidence, elektronické důkazy. My víme, že 85 všech vyšetrování se týká elektronických důkazů. A to je zásadní. A zde hraje čas obrovskou roli. Jak rychle mohou policejní vyšetřovací orgány použít eh, takový typ důkazů, které potřebují v boji proti organizovaným závažným trestným činům. Samozřejmě, že potřebuje vyvážený přístup který musí být vyvážený s základními lidskými právy, práva na příležitosti, které, použí, které využívá tento prostor nebo poskytuje tento prostor. Já samozřejmě jsem připravená si promluvit i s vámi na možných dalších cestách do budoucna a těším se na to, že rozšíříme naše pohledy na tuto problematiku. A nyní k migraci. Já když rovnám tyto dvě části mého portfolia, bezpečnost a migrace, překvapuje mě ten rozdíl s ohledem na důvěru. Interní bezpečnost představuje je oblast, kde je více důvěry mezi členskými státy, tam je více spolupráce. V oblasti migrace tam bohužel zaostáváme, tam není dostatek důvěry mezi členskými státy. A já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč je tak obtížné přijít s novým kompromisem. Víte, když není dostatečná důvěra, tak je jednodušší hm, připravit detailnější nařízení. To by bylo dobré, ovšem měla by tam být i rozsáhlejší spolupráce. Myslím si, že by bylo dobré pro toto portfolio, pro migraci, aby se zbavilo takové i těch vysokých debat, aby to bylo praktičtější, pragmatičtější, zaměřené na spolupráci, aby jsme se zbavili takového jazyka, který téměř vede k bojům mezi námi. Prostě migrace je něco, co tady je, co tady vždycky bylo a bude. A naším úkolem je řídit to řádným způsobem. Musíme řídit, kontrolovat migraci a tam potřebujeme důvěru a spolupráci mezi členskými státy a samozřejmě i s vaším parlamentem. Proto se mezi vámi. Já jsem již řekla ve slyšení to, že do Vánoc chci vést dialog s jednotlivými členskými státy, nyní to musím předložit, prodloužit do konce ledna. Pan místopředseda Šina se na některých zúčastňuje se mnou, většinou to ale bude bilaterálně. Nyní je taková hybná síla na stole. Objevuje se mnoho nezávazných dokumentů v tomto ohledu. Členské státy podle mě se snaží nalézt řešení. A to je dobré. Členské státy si musí uvědomit, jak eh, to je cítit se v botách někoho jiného, jiného členského státu. Když v realitě je to pět členských států, které mají 90 té zátěže překročení hranic, tak víme, jak to vypadá. 72% žádostí je rovněž zaměřeno na pět členských států, které ale nejsou těmi stejnými členskými státy. 40 milionů lidí se rodí ve třetí zemi v Evropské unii každý rok. Asi 2, 2,5 milionu lidí k nám přichází ročně, buď zde žijí potom trvalé, nebo dočasně. Asi 100 tisíc nezákonných překročení, možná 120 tisíc nezákonných překročení evropských hranic, k tomu dojde v letošním roce pravděpodobně, a zároveň 700 tisíc žádostí o pobyt. Co znamená, že ten sekundární pobyt je opravdu velikým problémem pro naši Unii. Toto jsou právě oblasti, ve kterých by členské státy se měly snažit nalézt společné řešení a pomáhat si. A proto stojíme o vás, o váš názor. Nebudeme naslouchat jenom členským státům i parlamentu. A váš výbor v některých oblastech opravdu odvedl skvělou práci. My samozřejmě nebudeme začínat na zelené louce, využijeme maximálně již připravenou práci. A zároveň se budeme snažit o takový svěží nový začátek. Pokud je o ten nový pakt Eh, jak to bude vypadat. Já zatím nevím, jinak by ani nemělo smysl promluvat členskými státy. Boj proti pašeráctví, to je jedna důležitá oblast tohoto paktu. Spolupráce s třetími zeměmi, tam bude zásadní. Se třetími zeměmi musíme spolupracovat, abychom bojovali proti nezákonným překročením hranic těch, kteří nemají nárok na azyl, <clears throat> ale zároveň vytvořit lepší zákonné možnosti pro tyto občany, kteří by mohli přispět k naší ekonomice řádným způsobem. Naše společnost stárne, budeme potřebovat nové lidi, ale koordinovaným, regulovaným způsobem, čili spolupráce s třetími zeměmi je zásadní. A Nyní ochrana externích hranic, to je zároveň důležitá, další důležitá věc. Musíme efektivně chránit naše hranice a pokročit v, u návratu nezákonných osob. Našim občanům musíme jasně ukázat, že evropský způsob života chrání ty, kteří to potřebují a že evropský způsob života znamená vítat ty, kteří mohou přispět k rozvoji naší ekonomiky, ale musíme mít kontrolu nad tím, kdo přichází a kde. A právě proto i návrat nežádoucí osoby je důležitý. Potřebujeme ovšem i mechanismus solidarity. Z geografického hlediska je to zásadní. Musí to být součástí nového paktu například u relokace těchto nově příchozích. A poslední bod, který bych ráda zúraznila, je to, v čem musíme pokročit, a to je boj proti rasismu a diskriminaci. Ti, kteří mají právo na to zůstat v Evropě bez ohledu na to, zda je to v rámci přesidlování, azylu, zákonné migrace, ti jsou vítáni. My jsme rádi, že zde budou žít a chceme, aby byli úspěšní na pracovním trhu, aby jejich děti mohly chodit u nás do škol, aby to byla inkluzivní společnost, to orientovaná do budoucna a nějaké sekundární trestání těchto nově příchozích, to prostě je nepřípustné. to rovněž hraje důležitou roli v tomto novém paktu. Já jsem využila jenom 10 minut, které jsem měla k dispozici výborně. Děkuji, děkuji, děkuji. My máme dlouhý seznam přihlášených do diskuze. První budou koordinátoři, nejprve za politické frakce a já vás prosím o dvě minuty pouze, tak aby tento dlouhý seznam jsme uspokojili a ostatní poslanci budou mít pouze minutku. Prostě máme pouze hodinu a půl, pak musíme hlasovat, takže prosím, abyste kladli velice konkrétní otázky přímo na paní komisařku. Přesně podle toho, co nám zde nastínila těch hlavních bodů. EPP Paní Mecola, prosím, máte slovo. Dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vítám mezi námi, paní komisařku, děkuji za velice jasná slova. My se velice těšíme na spolupráci v následujících letech. První část vaší prezentace ohledně bezpečnosti. Na to bych se zaměřila. Děkujeme i za to, že jste vlastně přišla v tento Mezinárodní den boje proti korupci. To, co se děje v mé zemi, to musím zmínit na Maltě. My jsme viděli to, že korupce je opravdu něco, co zabíjí. 782 dní již uplynulo od vraždy eh, naší novinářky na Frekaroja, která skutečně mm, to byla příšerná vražda, byla zavražděna před svým domem, jak víme. A to, to je vlastně propojeno i s bezpečností. Hmm, víme, že tam byly různé korupční skandály, praní špinavých peněz, skandál s falešnými pasy a v nedávné době skutečně to poukázalo i na obrovská interní rizika bezpečnosti v EU. Ta situace na Maltě je nesmírně napjatá. Každý den probíhají protesty dneska ráno okupovali tito demonstranti sídlo premiéra, žádali, aby pan premiér Muscat rezignoval, protože mají pocit, že se zuby nechty drží moci. Tato bezprecedentní krize na Maltě by měla být takovým katalyzátorem pro EU, abychom reagovali a zajistili to, že to, co se děje v mém členském státě, se již nikdy nestane. Co může udělat komise? Měla jste možnost promluvit s vaším malckým protějškem, ministrem, prodiskutovala tuto situaci nebo plánujete něco podobného? Děkuji. Děkujeme paní Sípel za SAD. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedu. Já nebudu hovořit o Maltě. Ne, protože bych nesouhlasila s některými závěry, ale to už začíná být tak politizovaná rozprava. Je mi líto, že to musím říct. No, tak je tam mnoho aspektů, o kterých bychom mohli hovořit. Pan předseda, jestli dovolíte, my se zde nemůžeme zabývat nějakými dohady nebo nějakým bučením zde v sále. Prosím, abyste respektovali program, abychom postupovali řádně. Takže prosím, abych měla časomíru opětovně nastavenou, protože já skutečně nechci, aby tento čas uplynul z mé řečnické doby. Dobře, dvě minuty. Stručně o elektronických důkazech. Souhlasím s paní komisařkou. Jsou zde případy, kde potřebujeme jednat rychleji při těchto důkazech. Ovšem je zde problém. Justiční a policejní systémy jsou prostě odlišné v našich členských státech. Proto jsem ráda, že všichni se snaží nalézt řešení pro tento problém. Když jste se zmínila o bezpečnosti, hovořila jste o nové strategii a zároveň o tom, že v rámci jednotlivých zemí, ale dokonce i měst, v některých oblastech mají lidé mm, pocit, že jsou například v některé části města lépe chráněni než v jiné čtvrti a tak dále. A proto si myslím, že to je možná odpovědnost teda národních orgánů. Ráda bych se zeptala, zda tato nová strategie se bude zaměřovat na implementaci toho, co již je k dispozici, protože často vidíme, že prostě rychle připravíme nějakou legislativu a členské státy to poté neprosazují, neimplementují a to vede k problému. Pokud je o lepší ochranu našich externích hranic, souhlasím, protože v zemi, kterou já znám nejlépe, roste zneužívání drog, te, hlavně kokainu. Proto bych se chtěla zeptat, jak to řešit, protože to vede k dalším obrovským problémům. A poslední věc, migrace. Jsem ráda, že jste se zmínila o tom, že potřebuje pragmatičtější přístup a zlepšit důvěru mezi členskými státy. A ten sekundární pohyb. Souhlasím, že to musíme lépe organizovat ale hlavní podmínkou pro to, abychom tomu zabránili, je, že členské státy budou implementovat alespoň stávající asilový balíček, protože pokud tomu tak nebude, tak to prostě povede k dalším problémům. Děkuji. Děkujeme. A nyní paní Intvel za Renew. Ano, děkuji, pane předsedo. Vítáme se námi, paní komisařku, na prvním strukturovaném dialogu v našem výboru. Několik poznámek k migračnímu paktu. Já se na něj těším. A ráda bych řekla, ještě v návaznosti na Birgit Zippel, byste jste řekla, že tam již probíhaly jednání. Evropský parlament je spoluzákonodárcem na stejné úrovni jako rada. A my jsme odvedli legislativní práci, odhlasovali jsme to. Nejde pouze o nějaké poradenství, které poskytujeme komisi. To prostě nemůžete jen tak schodit se stolu. Je to i právní stanovisko a celý ten balíček, který jsme připravili v roce 2015. Tam se snažil eh, vyřešit tu blokádu na radě, ovšem nefungovalo to. Takže co nyní? Uděláme stejnou chybu? Opětovně začneme od nuly? Ne. Problém je na straně rady. Členské státy nejsou schopny se domluvit, převzít odpovědnost. Nejde o problém mezi radou a parlamentem. A na to nesmíme zapomínat. Druhá věc, bezpečnostní strategie. Než předložíte nové návrhy, Proč neděláte to, o co jsme požádali již v roce 2011 za parlament, a to je hloubková detailní analýza všech bezpečnostních opatření? K tomu nikde nedošlo. Čili než budete navrhovat cokoliv nového, prosím, aby jsme se podívali na to, co již existuje, co potřebuje nějakou úpravu, dodatky. A nyní. Právní stát, respekt pro základní práva, to je klíčový prvek bezpečnosti. A přesto to je oblast, kde do jisté míry komise, ale především Evropská rada absentují v posledních letech. Je mi to líto, paní Sipel, že to musím říct. ta to si myslím, že není politizovaná záležitost. Já skutečně se obávám toho, co se děje a co se ještě stane, ještě více toho, že rada konzistentně odmítá diskutovat o této problematice a vůbec, abychom dostali Maďarsko na program, to je problém. A nyní Malta, vždyť to ani nikdy nebylo detailně analyzováno. To je zásadní problém pro bezpečnost celého našeho kontinentu, to, co se tam děje. A komise na to musí reagovat. Děkuji. Děkujeme paní Trix a Zelený. Děkuji, pane předsedo. A ráda bych poděkovala paní komisace Johansson za to, že je poprvé mezi námi a těším se na spolupráci v tomto funkčním období. Ano, ten rozdíl mezi mm, důvěrou, pokud jde o oblast asilu a spolupráce v oblasti trestní věci, to skutečně vítám ten nedostatek důvěry skutečně tam vidíme a především proto, že se vlastně podkopává vůbec právo v mnoha členských zemích. To je zneklidňující. Nový pakt o azylu. Pro nás je ta nejdůležitější změna, kterou očekáváme, Dublin. Ano, my zde máme mnoho pravidel o azylu, ale dublinské předpisy představují největší problém proto bych byla ráda, kdyby se věnovala společnému postoji parlamentu. To si myslím, že jsme odvedli velice dobrou práci. My se těšíme na nové návrhy, věříme, že budou efektivně fungovat a že budou v souladu s principem solidarity a zároveň základními právy a právním státem. Je stále mnoho nedostatků, pokud jde o plnění asilové legislativy a základních práv. Řecké ostrovy, chorvatské hranice, mnoho dalších nedostatků, které zde vidíme. My jsme žádali několikrát komisi, aby se tomu věnovala, zajistila plnění, zajistila vymáhání. Co, paní komisařko, plánujete z krátkodobého hlediska v tomto ohledu? Nejenom pokud jde o konkrétní zprávu, na kterou čekáme, ale i hlavní směry pro členské státy ohledně plnění, dále například eh, informace o porušení pravidel, máte mnoho nástrojů k dispozici. A pokud je o plnění základních eh, práv, tam je i externí dimenze, Nigérie, Libie, mnoho jiných problémů. Paní komisařko, souhlasím s vámi, že tam je důležitá spolupráce se třetími zeměmi a zároveň jste, jste slíbila neformální, formální spolupráce, plnění a zároveň analyzovat monitorovací systém. Mohli byste nás informovat více ohledně hodnocení rizika monitorování. Děkujeme. A nyní to bude pan Cardino za, za ID, ne? Nebo ne? Říká pan předseda. Takže, takže pan Sofold, prosím. Paní komisařko, vy jste tedy nyní pověřená oblasti migrace. V průběhu vašeho slyšení před Evropským parlamentem jste říkala, že nejste obhájkyní švédské migrační politiky. Před slyšením eh, program vaší politické skupiny tvrdil, že potřebujeme povinnou solidaritu. To představuje povinné kvóty pro státy, aby přijali určitý počet migrantů. Nicméně švédská migrační politika, vy jste ji obhajovala jako něco, na co jste hrdá a to by tedy představivalo, abychom třeba my, dánové, museli přijmout migranty, které si nepřejeme podle mého názoru politi- švédská politika nepřináší žádné problémy, které nyní má EU s migrací. Uh, vaše politiky se nevěnují um, příčinám této krize. A pověřit komisařku z takové země Evropské unie, která měla tu nejvíce nezodpovědnou migrační politiku, to mě vede k dotazu, zda se cítíte vůbec hrdá na to, že vlastně přicházíte z takové oblasti, kde politika neřeší kriminalitu, organizovaný zločin a podobně. A mám dotazy na váš bezpečnostní projekt. Uzavřete externí hranice, ponechejte nás chránit naše vlastní hranice a navracet nezletilé eh, zločince do svých vlastních zemí původu. Děkuji. Pan Prokačin, já budu hovořit italsky, pokud dovolíte. Děkuji vám. Já bych chtěl využít tohoto prvního slyšení nebo setkání, abych vám popřál mnoho úspěchů do práce, paní komisařko. Rád bych zmínil dvě témata, které považuji za zásadní. Bezpečnost a migraci. Ohledně bezpečnosti, jak jste vy sama poukázala, je složitější nalézt rozdíly mezi námi, nicméně ty rozdíly existují i ohledně tématu migrace, co se týče toho existujícího propojení mezi migrací a bezpečností. Častokrát eh, se tomu příliš nevěnuje pozornost. Podle mého názoru existuje toto propojení a vzhledem k tomu, že se nebojuje řádným způsobem proti nelegální migraci, tak dopadem tohoto jsou problémy v oblasti legální migrace. A vzniká tu takový pojem, že do Evropy můžete legálně vstoupit pouze pokud zaplatíte pašerákům, ohrozíte svůj život tedy to je nelegálně a legálně vlastně se vám to nepodaří, protože veškeré vcho, ty kvóty nebo možnosti jsou vyčerpány těmi nelegálními migranty. Mm, ještě myslím, že jste s panem eh, Kinesem, komisařem, vycestovala do Turecka. Jak, co pro vás znamenalo setkání s Erdoganem? Já si kladu otázku, uh, Zda se tu stále pomýšlí na to, že řešením problému s migrací by bylo i nadále pokračovat v tom, řekněme, delegování do Turecka té ochrany evropských hranic, protože Evropě se to nedaří. Prosím, máte slovo. Paní Peletě, děkuji. Paní komisařko, k tomu paktu o migraci my máme určité obavy, protože pokud tento pakt eh, omezí práva žadatelů o azyl, tak asi chápete, že my to nemůžeme schválit. Kromě toho ten pakt, který nám navrhujete, má za cíl pokud trestat sekundární pohyby a zrychlit postupy na úkor dodržování základních práv. My bychom očekávali, aby komise něco konala v případě porušování základních práv eh, utečenců, uprchlíků či žadatelů o azyl. Měli by se do toho eh, pustit země, ale jsou tu země, které uplatňují postup základního návratu. Třeba v Turecku 340 tisíc lidí bylo vráceno dobrovolně do Sýrie a podle údajů z Turecka pak máme ale jiné informace od třeba Amnesty International přímo z terénu. Oni mají zhromažděné důkazy, které dokazují, že tyto návraty opravdu nejsou dobrovolné, jak tvrdí Turecko. Turecké orgány Někdy používají i násilí nebo jiné způsoby donucování ve snaze přimět migranty, aby se navrátili do Sýrie. Takže se chci jasně zeptat, pokud došlo k porušení zásady non-refoulement, to je tady jasně doloženo, upozornit na to tureckou vládu, um, co se týče porušování práv při navracování do Sýrie, a pak ještě co se týče financování programu EU, eh, e to, těch programů v Turecku, opravdu Turecko uplatňuje všechny, všechna pravidla, jak eh, se patří. Děkuji vám. Máme naplánováno elektronické hlasování a to již v brzké době, takže bych uh, navrhl, abychom dali slovo všem ostatním žadatelům o slovo. Je vás tu přes 30, takže prosím jednu minutku. Pan opravdu, a bude to ve prospěch nás všech, abychom mohli hlasovat včas. A v první řadě pan Moráš, máte slovo. Paní komisařko, já vám přeji mnoho úspěchu, zejména k tomu paktu o azylu a migraci. A upřímně bych zareagoval na to, co řekli i kolegové. Ano, máme zkušenosti z oblasti Švédska. A co se týče solidarity, některé země učinili více než jiné. To jste určitě i vy zaznamenala. Ale vy samozřejmě teprve začínáte v práci, nebudeme vám klást konkrétní otázky, ještě jste ani neměla příležitost toho moc udělat. Ale co se týče směru, směřování mám tu dva stručné dotazy. Za prvé, Zmínili jste non-papers, tedy ano, členské státy už jsou v tomto aktivní. Tyto non-papers budou tedy zdůrazňovat návraty, ale v rámci té komplexní politiky, pokud se tedy zaměříte na návraty, na kondicionalitu, bude v tom zohledněna také solidarita, legální cesty, modrá karta a určité vnímání rovnováhy v tomto vašem přístupu. Pane Raděv, prosím, máte slovo. Děkuji. Paní komisařko, já bych vám chtěl poblahopřát k zvolení a přivítat vás v rámci prvního strukturovaného dialogu s komisí. Máme informace od Evropské komise, podle kterých se zdá, že je zapotřebí učinit ještě velký kus práce, aby se zareagovalo na výzvy napojené na migraci. Potřebujeme naléhavější akce na vylepšení podmínek ve východním středomoří. V posledních měsících jsme zaznamenali velké tragédie na řeckých ostrovech. Samozřejmě EU, turecké prohlášení i neustále nese výsledky, ale je tu velký migrační tlak na Turecko, panuje velká nestabilita v, v regionu, takže to jsou všechno důvody k obavám. Co Evropská komise dělá? A jste přesvědčená, že ta obnovená migrační síla, ten nátlak povede k přepracování šengenského systému nebo změnám, vzhledem k tomu, že eh, celá řada členských států ještě má interní eh, kontroly na hranicích, hodlá Evropská komise učinit eh, nějaká opatření v rámci případu Bulgarsk, Bulharska a Schengenu. Děkuji, děkuji, paní komisařko, a chci vám také popřát mnoho úspěchů ve vaší složité práci. Mám dva dotazy. Vy jste již předeslala, že si přejete zavést bezpečné migrační postupy a také bojovat proti nejrůznějším formám pašování, konkrétně dětí, žen a způsobům organizovaného zločinu. Ale problém je, že migranti eh, se s nimi dostávají do kontaktu eh, v zemi, kam se dostávají. Podle dublinského nařízení eh, mají být navracení zpět, ale jak tedy můžeme zajistit, že tyto ženy, které byly vlastně prodávány, se nedostávají do země, eh, odkud vlastně byly přivedeny. A pak případy eh, znásilňování, případy ze Švédska. Většina těch, kteří se dopouštějí těchto eh, činů, jsou vlastně Evropané, kteří zneužívají tyto děti a ženy. Myslím si, že musíme být obezřetní. Děkuji vám za slovo. Paní komisařko, vy hovoříte o důvěře a co mě leží na srdci je také důvěra občanů vzájemně mezi sebou a spíše než nějaké obavy, že když je někdo podezřený, takže zločince může být každý. V případě migrance je třeba do, skončit s masivním násilím. To znamená takový ten hromadný dohled, spíše než zacílení a řádné šetření mezi těmi, kteří by mohli být podezřeli ze zločinu. Takže první dotaz na vás z mé strany. Můžete nás ujistit, že v souladu také s judikaturou a s údají, které, rozhodnutími, které máme o zachování údajů, Evropská komise nenavrhne nějaký nový nástroj, který by mohl postihnout nějaké uh, dlouhodobé eh, zachovávání našich údajů. Pak ohledně bezpečnosti důležitou věcí tady je mít ten pocit bezpečí. A obávám se, že mnozí občané si ani neuvědomují ta opravdová rizika zločinnosti. V některých oblastech eh, zločinnost klesá, ale lidé z médií nabývají dojmu, že žijí eh, vlastně neuvěřitelně nebezpečný život, horší než v minulosti. A v rámci vašeho nového programu máte nějaká opatření pro to, jak posílit toto povědomí o bezpečí pro naše občany? Mám tu paní Bjork, ale nevidím ji, takže nyní pan Barena ji zastupuje, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Ehm, my bychom tedy chtěli s vámi hovořit o našich obavách v první řadě, co se týče plánu řecké vlády o vytváření hotspotů v těch zadržovacích centrech, nějakých nových 5 až 10 tisíc míst, pak plán řecké vlády, jaká je pozice komise k jejich plánu a pak evropské financování také pomůže těm velkým zadržovacím počtům v Řecku. Nový plán má několik dní, ale pak, jaké to bude mít postihy pro národní hranice, omezí to přístup pro žadatele o azyl Většina z nich má potřeby právo na odvolání, na právní pomoc, také e, budou zaopatřeny jejich potřeby. Berete toto všechno v potaz a jednalo se o tom i s vládou, s kterou jste se setkala a pak eh, rozšíření na relokaci, pokud tedy Dublin bude přijat. My chceme na vás apelovat, abyste zahájili relokace z zemí, které opravdu potřebují eh, vaši solidaritu, jako je právě Řecko. Děkuji vám. Paní Kanko. Vy se také hlásíte? A pak pan Fest. Podle pořadí politických skupin, pane Fest, eh, první pohovoříte vy. Děkuji. Ano, děkuji, paní Johansson. Zmiňovala jste se o významu eh, solidarity a spolupráce ve společnosti a že každý občan má právo na to být chráněn. Ale my jsme svědky situace, kdy eh, nikoli pouze legální migrace spochybňuje takovou tu spolupráci, solidaritu a pocit bezpečí, ale i ta ilegální. Právě o víkendu v Augsburgu byl zavražděn německý um, um, ten um, činitel, a e, rovněž v Británii to sice byli britští občané, ale přesto měli kontakty s migranty. Pokud vám tedy připadá taková soudržnost společenská tak významná, neměli byste více bojovat, rázně bojovat s ilegální migrací? No, excuse me, madam... Pan Petr Znel, ještě předtím paní Kanko, prosím. Ano, mám štěstí. Děkuji vám, paní komisařko, že jste se k nám dostavila gratuluji vám v nové funkci. Chtěla bych se zeptat na ten nový pakt o migraci a azylu. Opravdu zoufale potřebujeme zajistit efektivní řešení pro azyl a migraci. To je zásadní, aby se zajistila důvoda, důvěra a víra eh, našich občanů v naše činy a také, abychom ochránili lidi od obchodování s lidskými bytosti. V minulosti jsme zaznamenali, že různé země mají různá pravidla, Některé neoplatňují relokační mechanismy. Aby pravidlo bylo efektivní, musí ho plnit všichni stejně. Takže jak to bude s tímto novým paktem, o kterém vy hovoříte? U azylu, jak se zajistí tedy, že Evropa bude sjednocena a všichni budou následovat pravidla? Jak zajistíte, že každý další nový pakt pro azyl nás nerozdělí a najdeme rychlá společná řešení těchto problémů? Děkuji, pan Peters. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní komisařko. Chtěl bych se vrátit k oblasti zabezpečení. Europol uh, vykonal velkou práci a vy říkáte, že tu budou větší požadavky v budoucnosti a pak ještě téma eh, organizované zločinnosti na Maltě. Vidím tady ale jeden zásadní problém a tím je rozpočet. Máme problém s financováním Europolu, s financováním Eurojustu a také dalších agentur. Jak můžete na jednu stranu říci, že mají dělat více a na druhou stranu tu není eh, navyšovaný rozpočet? Děkuji. Pan Moreno, máte minutu. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci také poděkovat paní komisařce, že se k nám dostavila a povzbudit ji, aby pokračovala v této návštěvě hlavních měst, aby se navyšovala důvěra v členských státech eh, ve věci migrace. V první řadě je třeba pochopit migraci. Migrace není hrozba, není to pohroma, je to výzva, je to příležitost a dokonce vy jste řekla i potřeba. Takže opravdu pokračujte v tomto vnímání, to je nejdůležitější. Za druhé, nezletilí, nedoprovázení, to jsou eh, dívky, chlapci, kteří jsou ohroženi, my jsme to zaznamenali ve Středomoří, eh, také eh, naprosté selhání v jednom středisku v Madridu. Postihuje to, má to dopady na naši společnost. Věnujte tomu prosím pozornost. Máme tu i některé návrhy u nás v našem výboru, i když je to národní téma, ale myslím si, že komise tady v tomto může velice, velice pomoci, protože se to týká nás všech. Děkuji. Děkuji, vážená paní komisařko. <clears throat> Zároveň bych vám rád poděkovala za politiku na severu Francie, ve Švédsku, asi 30 kilometrů od Kale. Já jsem tam asi 15 let měl tisíce Eh, migrantů a nikdy tam nebyly žádné problémy, pokud jde o zločinnost a tak dále, skutečně nikdy. Ano, samozřejmě, že tyto záležitosti, pokud jde o ty nezávislé dokumenty, non-papers mezi jednotlivými členskými státy, ty by měly zvýšit odpovědnost členských států na externích hranicích a zároveň vytvořit Eh, určitá centra právě zde. Ovšem to by podle mě zhoršilo stávající situaci. Co si o tom myslíte? A mohla byste zajistit to, že tento pakt, nový pakt, bude respektovat práva azylantů a zároveň, že to bude mechanismus solidarity, který ale bude mít dostatečné, dostatečné finanční prostředky, aby se sekundární pohyb zredukovaly. Děkuji. Paní Jončeva na minutu. Paní komisařko, ano, máte na bedrech velice těžkou úlohu a věřím, že se vám podaří opravdu dospět k výsledkům. V posledních letech se hodně hovořilo o problémech stávající asilové politiky. Některé členské státy jsou pod velkým nátlakem a do určité míry v podstatě byly ponecháni osamoceny. Já bych se chtěla zaměřit na budoucí pragmatický způsob a mám stručný dotaz. V oblasti azylu Jaké jsou ty hlavní pilíře nového migračního paktu, který bude brzy navržen? Co, se, co očekávat od reformy azylu, jaké budou její hlavní prvky? A ještě ohledně korupce. Korupce zabíjí, to ano, ale neměli bychom mít dvojí metry. Měli bychom vědět, že korupce ničí základy demokracie a to dramatickým způsobem v některých evropských zemích, jako například v Bulharsku, kde korupce ničí svobodu médií a neprobíhá ani řádné šetření eh, v oblasti nelegální migrace. Paní eh, komisařko, přeji vám mnoho štěstí, mm, počítejte s naší plnou podporou, ale nezapomínejte, že opravdu již nastal čas něco konat. Děkuji, pan Koner. Miss Commissioner, thank you. <laughs> Those expressions takováto vyjádření, nadšení zde nepřipouštíme. Nepočítá se s nimi. A nyní už pan Krner. Děkuji, paní komisařko, že jste mezi námi a blahopřeji vám ve vaší nové funkci. Dvě krátké otázky. Za prvé, byla jsem nesmírně rád, když jste v průběhu slyšení zodpověděla mou otázku k otázce vzájemné důvěry a spolupráci ale pak už nedošlo na ty nové nástroje. Takže nyní se připojí k otázce kolegy Brajera, protože Mikael Damberg, ministr vnitra Švédska, apeluje na nové systémy Eh, uchovávání údajů, ale já doufám, že s tím nebudete počítat. A druhá věc, víceletý finanční rámec, tam eh, finská iniciativa počítá s vážnými střihy v oblasti bezpečnostní politiky. Moje otázka tedy zní, bude tím pádem zbývat dost peněz pro Europol. Jak vy vyhodnocujete ty nové finance a jak eh, si s tím poradí z pohledu financování Europol a jiné agentury. Pan Varkat? Ano, děkuji. Já děkuji, že jste zde. Na úvod bych rád poukázal na to, že i já jsem nováček, ale je tady jedna skupina, která v nejvyšších letech kde se neobejdete bez toho, já jsem například z Německa, že se většina těch zločinů v Německu je páchána Němci. Um, a je tady jedna skupina, která se o tom nikdy nezmíní, která vždy bude jenom zdůrazňovat to, co páchají migranti. A pak ještě ten neformální dokument z Německa. Vy jste správně řekla o těch druhotných pohybech, že dává Němcům zabrat, zejména ministerstvu vnitra. A reakce na tento non-paper zní, že se trochu ubere práv těm lidem na hranicím, že se jim trochu, že se, jsou okradeni na eh, pomoci právní a že se je pak eh, dá do těch detenčních center. Vy hovoříte o tom, jak je důležité vítat, jak evropská kultura si zakládá, zakládá na vítání a já se vás ptám, jak to ladí s tím, že se někdo uvrhne do jakési, eh, do jakéhosi detenčního centra. Pan Suzovský. Děkuji. Um... Pan Zdechovský. Já se chci obecně vyjádřit k bezpečnostní situaci na našich ulicích. Už zde zaznělo, jak to vypadá v Kale. A já mám na vás, paní komisařko, otázku, jak vy nahlížíte tu situaci jak jste schopna vysvětlit, že se neustále útočí například na řidiče kamionu, že ti pašeráci se snaží do těch kamionů dostat stovky lidí, aby se dostali přes kanál. Máte nějaký akční plán pro to? A pak druhá otázka, ta se týká Švédska. Rád bych vyjádřil svůj zájem o bezpečnostní situaci v zemi ve vaší zemi. Mohla by se nám vysvětlit, jak se reagovala e, v televizi BBC, jak oni nám e, znázorňují, jak tam roste ta kultura těch zločineckých gangů? Paní Follett? Tak, ja. Dank. Um... Vítejte na půdě našeho výboru. Děkuji, že jste ochotná zodpovědět naše otázky a nebudete to mít snadné. Jsme svědky situace, kdy celé měsíce vidíme fotky a před deseti lety bychom tomu neuvěřili, že to může v Evropě nastat. Západní Balkán, a řecké ostrovy. To jsou svědectví selhávající asilové politiky EU. Samozřejmě, že se vždy mohou vyskytnout chyby. Ale my nejsme schopni vše externalizovat, tak přece na to nelze mít, protože potom to dopadá tak, jak to vidíme v těch táborech. My musíme mít vlastní evropskou strategii, jak s těmito lidmi zacházet a to mě přivádí k první otázce evropská strategie. Je na snadě, že potřebujeme účinnou ochranu a ostrahu hranic. To je jasné. Ale na druhé straně stejně tak potřebujeme strážit i uchovávání základních práv na hranicích, včetně na hranicích a tam je to pnutí. I do budoucna prakticky bude možnost, že se někdo, kdo je hlídá hranice, může ad hoc rozhodnout, zda těm lidem umožní si požádat o azyl, anebo zda je šmahem prohlasí za ilegální migranty. A to si nepřejeme, jak chcete vy je zajistit, že takovéto porušování základních práv nebude mít místo. Děkuji, ale držte se svého času, říká předseda. Pan Lange, já jsem nedávno sám cestoval do Lesbosu a přímo jsem viděl na vlastní oči to, na co zde odkazují kolegové a musím říct, že jsem byl v šoku. Lidem schází jídlo, eh, lékařská ochrana, střecha nad hlavou a tak nedávné vývoj situace se týká detenčních středisek, jejich rozšířování, ale to řešením není. My jsme tedy vyslali dopis ministrům vnitra, všem a apelujeme na nový přístup. A moje otázka na vás zní, co chcete udělat vy, abyste zlepšila životní podmínky a sjednocování rodin například u mladistvých bez doprovodu a zrychlit relokaci, abyste ty podmínky v terénu zlepšila, protože já se musím říct, že když to vidím, tak se skutečně stydím, že jsem Evropan. Toto na evropské půdě. Pan Bartolo na to. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za vaši dnešní návštěvu. Tato sněmovna v posledním legislativním období reagovala jednoznačně na dnešní výzvu, zejména na migraci. Ale bohužel to nebylo ze strany členských států. Celé tři roky a přesto se členským státům nepodařilo shodnout se na řešeních na tom balíčku. Komise chce pracovat na modernizaci nařízení Dublinského, ale když nyní stáhnete ten návrh, tak se tím vše spozdí. Jak to chcete řešit? Ten nový návrh bude stejně ctižádostivý? Odpadne ten princip té země, do níž ten člověk vstoupí? Chcete přistoupit ke komplexnějšímu řešení, například legální migrace? Bude tam ten práh těch kvalifikací toho člověka níž postavený. Zatím jste nám nedala žádný jednoznačný signál, kterým směrem se chce komise ubírat a jak se chcete postarat o to, aby například mm, nebyla trestným činem humanitární pomoc. Tím jsem tu minutu dodržel. Děkuji. Já mám jednu otázku a jeden komentář. Otázka. Oficiální um, informace, eh, případně i uh, výzvědné informace, zda se to týká i komise. Eh, v oblasti migrace. Existence odborných znalostí a nástrojů u orgánů vynucování práva, aby byli schopni eh, rozlišit, kdy se um, ty informace zpravodajské informace zneužívají a pak druhá, jakým způsobem se rozlišuje mezi využívání oficiálních neoficiálních informací při potírání zločinu. A pak, když nyní chcete se vydat do všech hlavních měst, já bych vám poradil obracejte se, apelujte na členské státy, aby sami vypracovávali um, nástroje, aby si s tím nějak radili. V opačném případě to uroste do obrovské krize. Pan Baky, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já si uvědomuji, že reforma dublinského systému má za cíl zavést funkční systém, ale jak už zde mnohokrát zaznělo, už se nemůžeme dočkat, už je to příliš dlouho. Eh, mnoho nelegálního se mezi tím už na hranicích odehrálo a odehrává. I já jsem navštívil um, hraniční přechody a tam jsou neustále odesílání eh, i uprchlíci i mm, mladiství bez doprovodu jsou ponecháni sami sobě. Nemají nárok si ani požádat o ochranu. A Francie to je pouze jeden z mnoha e, příkladů. My sami si uvědomujeme, že i země, které jsou například kandidáty do Schengenu jako Chorvatsko, používají tento systém pushback. Jak chcete zajistit monitorování té situace až do doby, kdy všechny členské státy budou dodržovat šengenská pravidla a zároveň i nárok na zákon základní lidská práva. Pan Rivesa, minuta. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, že jste se k nám dostavila a pohovořila. Já sdílím vše, co jste vy vyjádřila, konkrétně odhledně ustoupení od té válečné rétoriky v oblasti řešení migrace. To je velice důležité. Já bych se tu chtěl zamyslet nad tou oblastí, prostřednictvím které konzultujete tedy členské státy, to samozřejmě je pozitivní, ale znepokojuje mě, zda se hledá na radě nějaký jednomyslný konsenzus, spíše než hledání většiny, která by se blížila k postoji parlamentu. Zda tím snižujeme to očekávání od toho povinného balíčku, od toho migračního balíčku, kterého chcete dosáhnout, jako například tedy uh, ta otázka požadavku. Děkuji. Daily. Děkuji, pane předsedo, vítám vás, paní komisařko. Já jsem velice ráda, když slyším, že z vašich úst, že ži- lidé přicházejí do Evropy, aby si vybudovali nový život a já jsem tady eh, je mi jasno, že mnozí na to mají jiný názor. K tomu Dublinu už jsme hovořili, ale nyní chorvatská hranice ve světle, důkazů, že tam dochází k násilí ze strany státu vůči migrantům, uprchlíkům a máme nesporné důkazy o těch nelegálních, mm, nelegálním odesílání, nucenému odesílání, zbavování se žadatelů. Co s tím budete dělat a jak budete toto nelegální konání potírat? Děkuji. Já musím říci, že si vážím toho, že jsem od vás uslyšel, jak je důležité uzavírat partnerství. A hovořila jste i o obchodování s lidmi a o potírání dětské pornografie. Jsem velice rád. Chci vám říci, že obchodování s lidmi i dětská pornografie si vyžadují posílení vyspecializovaných eh, policejních jednotek. Tři otázky. Připojuji se k otázce, která zazněla ke korupci a konkretizuji, jak eh, v čem bude spočívat eh, strategie komise, kdykoliv se jedná o mezinárodní korupci a budou nějaké nové nástroje, pokud ano, jaké konkrétně. Například, jak budeme Eh, stíhat či vůbec se snažit o sledování eh, toku finančních a cest těch korupčníků. K tomu zatím komise nemá nic. A pak eh, majetkové přečiny, organizovaný zločin, potírání tohoto, například zabavování majetku. A za třetí, sdílíte postoj, který vyplýval z toho, jak s námi komunikovala minulá komise, a totiž, že se bohužel u mnohých finančních institucí nepotírá dost praní špinavých peněz. Nemohli bychom zde zavést něco celoevropského, aby zde byla srovnatelná ochrana a srovnatelný boj proti tomuto zločinu. Paní Ferrara, eh, jedna minuta. Já blahopřeji paní komisařce k jejímu jmenování a skutečně věřím, že budete mít složitou práci. Nyní k té bezpečnosti, o níž zde hovoříme. Když se mluví o posílení vzájemné důvěry mezi členskými státy a spolupráci, v dnešních dnech je to velice obtížné například si vyměňovat informace mezi členskými státy. A tím samozřejmě podkopáváme vzájemnou důvěru a i bezpečnost pak máme různé trestní sazby, různé definice toho či onoho zločinu. A to je teoreticky jednotný evropský prostor a například potírání korupce, která je páchána organizovanými gengy. Co se s tím dá dělat? Co k tomu můžete říct? Co můžete říci k té legislativní iniciativě z roku 2016, tam jsem byla zpravodajkou, kde se eh, nabízela či hovořilo o sledování či trestání mafijních struktur. Já jsem opatrná, opatrná, když hovoříte o hovorech o vyjednávání se třetími státy, čiže si má každý členský stát to řešit sám. No, tady už parlament přece odvedl veliké úsilí. Já jsem byla právě zpravodajkou u té práce nad nařízením. Tady se snažíme zbližovat tak, aby se o tom mohlo hlasovat. Nyní, když chcete přijít s novým návrhem, tak se znovu dostaneme do situace jako minule, která obět k tomu um, s, budeme v patové situaci. Já jsem dnes měla 25 žáků, studentů, kteří se mě ptali, co podnikáte vy, abyste tu situaci řešili. A já jsem bohužel musela tu neutěšenou situaci popsat tak, jak je. Uh, Děkuji, paní komisařko. E, já sdílím vaše cíle například v oblasti vnitřní bezpečnosti. Je třeba odbudovat důvěru a i spolupráci mezi členskými státy. To podporuji. Hovoříte o e, těžkých zločinech, obchodování s drogami, obchodování s lidmi, korupce. Všem nám je známo, že tam jsou činné rozsáhlé zločinecké organizace. A já se domnívám, že asi už je na čase mít celoevropskou strategii k potírání organizované zločinnosti a e, podobné té, jak jsme se zabývali terorismem, když se snažíme modernizovat i definici podílu na organizované zločinecké skupině. Máme definici, která pochází z roku 2008, ta už je zastarala. Pak migrace. Nezletilé bez doprovodu, o tom, o tom už zde byla řeč, ale nyní ochrana mladých my jsme přišli s návrhem k 30. výročí úmluvy OSN o právech dítěte a nabízíme vznik koordinačního centra které se bude zabývat ochranou zneužívání dětí mezinárodně. Co si o tom myslíte? Já doufám, že jsme na nikoho nezapomněli. Všichni mohli vystoupit. Skutečně Nás nepřekvapuje, že to byla obrovská šňůra otázek. Paní komisařko, to tak bude pořád, když mezi nás budete chodit. Samozřejmě, že toto asi nebylo úplně nejlepší na časování. je pondělí večer, ale vždycky, když mezi nás přijdete do výboru Libe, tak diskuze bude rozsáhla. Milí kolegové, kolegyně, prosím, abyste byli tolerantní, pokud jde o časový harmonogram. Možná No, no, my jsme naplánovali hlasování asi za 10-15 minut, ale nyní musíme dát paní komisařce prostor. Bylo to skutečně asi 20 minut otázek a poté budou následovat odpovědi paní komisařky a hlasování. Někteří potom ještě budou mít schůzi koordinátorů. Prosím, abyste zůstali v místnosti, já rovněž. Zbytek bude moc odejít. Hlasování bude kratičké. Pouze tři zmáčknutí tlačítka, to bude opravdu rychlé, tak snad nám to umožní dodatečný čas pro reakci na všechny otázky. Takže prosím, máte nějakých 20 minut na určitou syntézu ke všem těm dotazům, které zazněly. Prosím, paní komisařko. Děkuji. Já jsem poslouchala velice pozorně mnoho dobrých dotazů, argumentů zde zaznělo ohledně budoucích politik v naší problematice a já si toho vážím. Pokusím se odpovědět na některé dotazy. Nedávný vývoj na Maltě mě nesmírně zneklidňuje. My samozřejmě odsuzujeme vraždu vaší novinářky a Europol skutečně hrál zásadní roli, aby jsme se vůbec dostali tak daleko v tomto vyšetřování. To znamená, že Europol opravdu přináší přidanou hodnotu, jsme schopni vyřešit velice komplikované, důležité případy. A souhlasím s vámi v tom, že korupce prostě, ano, má i oběti na životech. Je zodpovědná za životy na radě paní místopředsedkyně Věra Jourová a pan Reiners jsou zodpovědní a pan Reiners je, jsou společně zodpovědní za problematiku právního státu. My to sledujeme velice pozorně a budeme v tom pokračovat. Paní Sípel, Prosazování implementace, to je zásadní. My prostě musíme tu naše legislativu i implementovat a pro mě je důležité zajistit, aby se to plnilo, aby došlo k implementaci všeho, co jsme přijali. Samozřejmě, že ale potřebujeme i nové návrhy, posíly spolupráce v oblasti interní bezpečnosti například. Paní Intveld, Samozřejmě, že nebudeme začínat na zelené louce, to je jasné. Měli bychom využít mnoho těchto návrhů, které již jsou na stole, mnoho kvalitní práce zde již proběhla. Jsme spolu zákonodárci a oba dva se do toho musíme zapojit. Je to obtížná situace. Každý týden, kdy ještě nemáme společné politiky, společné nařízení, společný systém pro migraci a azyl, za to platíme, podle mého názoru, moc. Koheze, důvěra je podkopávána mezi členskými státy, ale tu největší tíhu nesou migranti, uprchlíci, kteří jsou zablokováni například na řeckých ostrovech. Je to naléhavá situace. My na to musíme reagovat tak, abychom nemuseli začínat od nuly. Určitě by se to nelíbilo. Nikomu z nás musíme budovat na tom, co již bylo připraveno. Mandatorní solidarita, víte, já si myslím, že je nemožné přijít s takovým návrhem na radě, který by získal většinu v tomto ohledu. Pokud jde o mandatorní relokaci nebo nějaký jiný systém mandatorní solidarity. To je fakt. Několik zemí, těch zemí prvního kontaktu, prvního vstupu, samozřejmě tam je ta největší zátěž. Atény. Já jsem minulý týden s panem místopředou Šinasem navštívila Atény, hovořili jsme s premiérem, relevantními ministry, nevládními organizacemi. Získala jsem velice důležité informace od všech subjektů a všichni souhlasíme s tím, že situace v táborech, jako je Moria, jsou neakceptovatelné. Musí dojít k zásadním změně. Implementace nové řecké legislativy musí proběhnout detailně a když jsem se ptala na názor nevládních modernizaci ohledně této nové legislativy. Oni zdůraznili její implementaci. Nebyli si úplně jistí, jak to bude vypadat, zda to proběhne dobře nebo špatně ta nová legislativa, ale že to bude záležet na řádné implementaci. Paní Sofo Když hovoříme o lidech, tak pozor na ten slovník, mm, tsunami a tak dále. To prostě musíme být velice obetřetní v tomto ohledu, protože hovoříme o lidské, lidských bytostech a všichni máme stejnou hodnotu. Pokročit v této oblasti mm, znamená i být trošku opatrnější ohledně slovníku, který používáme. Pak zde zaznělo mnoho otázek. Mnoho z vás eh, se ptalo na ten nový pakt. Já víte, v tom mém úvodním slovu jsem nastínila takové hlavní směry, hlavní body tohoto paktu. My ale budeme muset naslouchat i vám a členským státům, protože nemůžeme položit eh, na stůl návrh, který neprojde proto nebudu moci reagovat konkrétněji na ty různé nezávazné dokumenty, ty non-papers. Členské státy se prostě snaží tímto způsobem pouze zjistit, co funguje a co nefunguje. Já jsem ráda, že většinou to není o tom, aby tam hledali nějaké bariéry a červené linie, toto je mnohem lepší přístup ze strany členských států, ale konkrétněji k tomu ještě nebudu hovořit. No rovněž je zásadní, jakým způsobem chráníme naše externí hranice. Jde o otázku bezpečnosti, to je jasné, ale zároveň samotné postupy na hranicích pro ty, kteří požádají o azyl. Takže vy jste se zmínila o určitém pohledu z dětských očí a nyní budu pokračovat švédsky. Zásadní je, abychom nezapomínali na to, že mnoho dětí jsou obětí například pašování, některé, některé děti sem přijíždějí, protože tvrdí, že jsou součástí rodiny, které například nejsou. Naopak zde máme některé teenagery, který, kteří tvrdí, že jsou teenagery a přitom jsou to dospělí lidé. Čili jakmile nezletili a děti přijíždějí na hranice, musíme vědět přesně, jaké jsou postupy v tomto ohledu a zároveň, aby jsme věděli, jaká jsou práva těchto dětí a nezletilých, aby se nestaly oběti dalších kriminálních sítí. Mnoho těchto dětí již bylo vlastně propašováno naše hranice a my musíme zajistit, aby nadále nebyly v rukách kriminálních trestných, v kriminálních živlů. A poté otázka Gervopolu. Zda budeme mít k dispozici dostatek financí, my nevíme, protože víceletý finanční rámec se nyní finalizuje. Vy jistě víte, že jsou na stole různé návrhy, které budou mít dopad na rozpočet v oblasti bezpečnosti. Finské předsednictví na tom pracuje a my se tomu musíme věnovat velice podrobně abychom měli dostatek financí pro ty důležité role a úkoly Europolu. To, co jste řekli, že důvěra není pouze mezi státem a občany, ale i mezi občany. Toto mě velice potěšilo, je to velice správný pohled a já s tím souhlasím. Pokud jde o uchovávání dat, my potřebujeme legislativu pro uchovávání dat. Soud nyní projednává tuto problematiku, proto nemohu přijít s nějakým závěrem, než budeme vidět rozsudek ze strany soudního dvora, proto nemohu konkrétněji odpovědět na váš dotaz. Já myslím, že to bylo asi všechno. Měla jste k dispozici více času, tohle to je alespoň takové první kolečko odpovědí otázek. Jistě nás čeká ještě dlouhá diskuze, mnoho různých argumentů a těšíme se na další příležitost pokračovat v našich diskuzích pokračovat a věnovat tomu dostatečnou pozornost těmto důležitým věcem. Děkujeme za tento první pohled, za první účast na strukturovaném dialogu mezi komisí a parlamentem v našem výboru LIBE o otázkách bezpečnosti a vnitřních záležitostí. A nyní bych vás rád poprosil, abyste prosím zůstali u nás v našem sále ti, kteří budou hlasovat. Proběhne kratičké hlasování opravdu tři kratičká elektronická hlasování a ti, kteří jste koordinátoři, prosím zůstaňte i po hlasování elektronické. Kartičky už můžete zasunout do hlasovacího zařízení, prosím. No. Takže prosím vaše hlasovací kartičky, připravte si je. Opravdu to bude rychlé hlasování. It can be fast. Okay. Now. Takže prosím opravdu rychlé hlasování a budeme postupovat. V první řadě budeme hlasovat o návrhu doporučení uzavření protokolu mezi Evropskou unii, Islandskou republikou a Norskem k dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posouzení žádosti o azyl. Paní zpravodajkou je paní Višněvská, která není přítomná, protože se účastní mise na COP25 v Madridu Nicméně i tak budeme tedy hlasovat návrh doporučení a jedná se o jmenovité hlasování. Prosím, zahajuji hlasování. Now the vote is closed. Uzavírám hlasování. A podstatnou většinou přijato, pouze dva byli proti. Druhé hlasování výsledek interinstitucionálního jednání k návrhu Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Je to hlasování o dohodnutém textu, který vzešel z interinstitucionálního jednání. A opět hlasujeme jmenovitě. pravodajkou, je Roberta Mecola stan, a stínovou spravodajkou Marina Kaluren, takže prosím, hlasujeme. Uzavírám hlasování. A opět podstatnou většinou přijato 46 hlasů pro, 2 hlasy proti. A závěrečné hlasování se týká výsledkem interinstitucionálního jednání ohledně neřízení o statistikách společenství o migraci a mezinárodní ochraně. Spravodajem Jan Kristof Echen a stínovým zpravodajem pan Bartolo. zahají hlasování. Uzavírám hlasování. 47 hlasů pro, nikdo nehlasoval proti, jeden hlas se zdržel. Takže tímto uzavíráme dnešní zasedání. V místnosti zůstanou pouze účastníci zasedání koordinátorů. Děkuji vám. Presidente.